So, Kolleginnen und Kollegen, wir fangen an. Vážení kolegové, začínáme. Máme tu ještě dva, dva další kolegy, tu zdravím. Zdravím osobně kolegu Fandama a ještě jednoho kolegu. Eh, už musíme začít, protože máme dnes velmi nabitý program před sebou. Nejprve bych rád sdělil, že máme k dispozici všechny jazyky, kromě estonštiny a malčtiny, i, kro, i chorvačtinu, ve, ve středu dopoledne i odpoledne. Druhé oznámení, které bych chtěl učinit, je, že 28. ve středu, tedy dnes, se koná e, workshop od 12.30 do 14.45 v, v, v místnosti P7C5 na téma uh, Health Economy. Tento uh, workshop se koná tedy v této místnosti. Čekáme tu i skupinu návštěvníků osmi novinářů, kteří dnes odpoledne nás navštíví od 15 eh, do 17.30 a to na pozvání eh, kolegyně Jolanty Hibner. Zítra tu máme studenty třetího a čtvrtého ročníku eh, Univerzity aplikované vědy v Nizozemí na pozvání pana Base Eichhauta a potom eh, zástupce DG Sanko tady bude eh, dnes odpoledne a zítra. Čtvrté oznámení. Bude přítomna delegace eh, Jihovýchodní Asie a to zítra 29.11. 11.30 až 12.30. Bude se účastnit zasedání a Půjde tu o COP18 konferenci, e, výměnu názorů ohledně této konference. A jak víte, tak zítra bude také hlasování a e, debata. Takže by bylo dobré, kdyby e, tu byl přítomen alespoň jeden člen každé frakce, aby mohla probíhat diskuze. Dále se tedy dostáváme k přijetí pořadu jednání. Tady nedošlo k žádným změnám. Potom tu máme zápis z minulého zasedání. Tady eh, se tedy dostáváme k bodu číslo 4, příprava na CITES COP16, tuto konferenci. A máme tu dnes s sebou hosta, pana Johna Scanlona, který eh, nám okamžitě nyní poreferuje o, stavu, o současném stavu věci. A eh, já jsem zvědavý, eh, co nám chce říci. Srdečně vítejte v našem výboru a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno vám všem. Děkuji za to, že jste mě pozvali k vašemu jednání. Rád bych také poděkoval sekretariátu CITES za eh, neobyčejnou podporu ze strany eh, Evropské unie, pokud jde o implementaci naší úmluvy individuálně prostřednictvím práce 27 členských států, ale i kolektivně. Takže děkuji ještě jednou za úžasnou podporu ze strany Evropské komise. V březnu příštího roku se bude konat 16. Eh, konference smluvních stran a bude se to časově krýt se 40. výročím eh, přijetí eh, této umluvy v roce 1973. Ta byla přijata ve Washingtonu DC. Tehdy se to jmenovalo World Wildlife Conference a pořádala evropská, eh, pardon, americká vláda, takže se tomu někdy říká Washingtonská umluva. Naše příští setkání v březnu bude velice důležité pro osud celé řady živočišných druhů i rostlinných na naší planetě a jejich schopností přežít ve volné přírodě. Bude se konat v čase, kdy eh, zažíváme nejhorší případy pytláctví, ilegálního zabíjení a ilegálního obchodu se slonovinou za eh, posledních 20 let. Také zažíváme eh, prudký vzrůst ilegálního zabíjení eh, nosorožců a obchodu s nosorožčími rohy. Například v roce 2007 byly v Jižní Africe uloveni pytláckým způsobem 13 nosorožců, eh, letos už je to 550 obchod s ilegálně zabitými slony a nosorožci je neudržitelný a my musíme eh, spojit síly a zastavit ho. Všímáme si nyní toho, že vznikají profesionální pytláci, profesionálně organizované eh, kriminální aktivity, rebel, eh, povstalecké milice se zapojují do těchto eh, aktivit, například v Keni, kde deset policistů bylo zabito při ochraně životního prostředí. Tyto organizace pod, podkopávají správní stát v těchto zemích. Musíme tedy eh, se zásadně zasadit na konferenci COP16 o to, abychom, abychom zastavili tento, eh, toto nelegální zabíjení těchto úžasných živočišných druhů. Dále tu máme na pořadu jednání eh, další druhy, zejména mořské druhy. A je otázka, zda určité druhy žraloků mají být zahrnuty pod tuto úmluvu. CITES se pomalu stává velkou globální umluvou eh, pro potírání ilegálního obchodu s eh, živočišnými a rostlinnými druhy. A Evropská unie eh, stojí v samém centru těchto aktivit. Otázka mořských druhů a zejména žraloků, rejnoků manta a dalších jsou zásadním problémem na našem pořadu jednání. S tím je spojen problém takzvaného Introduction from the Sea, Eh, definice tohoto pojmu Introduction from the Sea musí být ještě dokončena a až bude finalizována, tak eh, bude moci být implementována. Tento problém musí být rozřešen na této konferenci, abychom mohli efektivně eh, implementovat možný seznam ohrožených druhů, zejména potom žraloků. Dále to máme otázku jestli eh, Světový fond pro životní prostředí by měl být zapojen do CITES. V tuto chvíli nezahrnuje CITES, takže CITES nemůže přímo žádat o podporu od Global Environment Facility pro své aktivity. Smluvní strany budou muset zvážit, jestli tento fond by měl být otevřen pro CITES a poskytovat mu přímou finanční podporu a konzultaci. Dále to máme otázku synergií. Naší strategickou vizí e, je e, zahrnout přímou, přímý odkaz e, na umluvu o biodiverzitě. Švýcarská vláda vznesla návrh o, na rozšířenou synergii všech úmluv na toto téma. Dále budeme zdůrazňovat mezinárodní dimenzi zločinu proti životnímu prostředí, jakýsi CITES Interpol, Svět, Světová celní organizace a Světová banka by měly koordinovaněji podporovat národní úřady v potírání zločinu proti eh, volné přírodě a zejména proti eh, zločineckému obchodování v této oblasti. Takže, pane předsedo, tento kop bude zásadní z mnoha důvodů. Je tu mnoho eh, druhů, které mají být začleněny do umluvy, zásadní rozhodnutí eh, ohledně rámce, v němž eh, konvence funguje, a to v době, kdy zažíváme prudký vzrůst nelegálního zabíjení a nelegálního obchodu s celou řadou druhů, které jsou velice hodnotné pro mezinárodní komunitu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Scanlonovi za tento úvod na téma konference 13. 14. června. Na této konferenci bude tedy mnoho co projednávat. Parlament, rada i komise se bude zabývat přípravami na tuto konferenci a máme tu také ko-sponzory na našem eh, zasedání. Dám vám nyní slovo panu Zibrovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl omluvit Esther de Lange, která dnes eh, nemůže být přítomna a chci také poděkovat panu generálnímu tajemníku za jeho úvodní slova. Myslím, že všichni, kdo se podívají na čísla, pochopí zcela jednoznačně, že mnohé druhy jsou velmi silně ohroženy a že je zapotřebí naléhavě jednat. A proto je také důležité, aby Evropský parlament, um, účastnické země uh, konference v příštím roce uh, vyzval uh, k realizaci všech závěru a usnesení. Já se domnívám, že zejména ona transparentnost rozhodování a e, stanovení e, států, která jsou, které jsou odpovědné pro jednotlivé druhy, je důležité. A e, je to také Eh, součást eh, jednacího řádu. Ono tajné hlasování eh, má být sice výjimečné, ale stalo se to bohužel pravidlem. Důležitý je princip name and shame, to znamená jmenovat a zostudit, to znamená země, které jsou proti ochraně toho, kterého druhu, to mají říci veřejně. K tomu patří samozřejmě i disponibilita určitých finančních zdrojů zdrojů, které eh, nám umožní tuto práci eh, uskutečnit, jako například program Mike eh, týkající se ochrany slonů. Já se domnívám, že onen pokus Tanzánie přeradit tyto druhy z přílohy 1 do přílohy 2 je jedním takovým pokusem, který je třeba zamezit. Pokud jde o politiku ve vztahu k mořím, tam, kde eh, nemá žádný stát přímou pravomoc. Tady je důležité, abychom rovněž se pokusili stanovit společná pravidla. Ono introduction from the sea, neboli přivezení z moře. Dobře víme, že život pochází z moře a eh, bohatství eh, moří ještě zdaleka není zcela proskoumáno. A tady právě u žraloků bychom se měli pokusit eh, o stanovení jasných pravidel a chtěl bych požádat pana generálního tajemníka naším jménem povzbudit eh, účastnické země, aby stanovili pokud možno vysoké standardy, protože eh, našim dětem musíme přece zanechat zemi, která ještě obsahuje všechny tyto druhy a není zcela vyprázdněná. Děkuji, Richarde Zebre. A nyní má slovo kolegyně eh, Kalnbach za socialisty a demokraty. Já bych rovněž chtěla srdečně poděkovat také všem velkosponzorům. Myslím, že již v předpolí jsme měli eh, dobrou spolupráci. Pokud jde o Richarda, respektive Ester, eh, bych chtěla doplnit k tomu, co zaznělo, že jsme byli podrobeni silnému lobování v některých ohledech a za druhé v pokud jde o rozsah předloženého usnesení a také eh, eh, jeho překladu jsme byli do jisté míry omezení a v rámci pozměňovacích návrhů ještě eh, se lecos objeví. Chci připomenout, že máme čas do 5. prosince, to znamená do té doby můžeme ještě předkládat pozměňovací návrhy. Pokud máte podněty, prosím, abyste je předložili. Děkuji. Děkuji, pane předsedo předsedo, a děkuji, pane Skenone, za eh, váš úvod. Já bych chtěl poděkovat eh, mým kolegům za skvělou spolupráci eh, na usnesení, které máme před sebou. A v neposlední řadě chci výslovně poděkovat Janě za ohromný přínos k textu, který, nám, který máme před sebou. Nechci opakovat to, co již uvedl pan Skenon a někteří z mých kolegů, totiž význam kopu v Bangkoku v příštím roce a také jeho dopad pro celou řadu mořských druhů a i lesních druhů a také pokud jde o onu transparentnost zmíněnou Richardem Zébrem je zcela klíčového významu. Dovolte, abych se zmínil eh, ještě o jedné konkrétní věci a sice že pytláctví eh, ve světě eh, narůstá a sice velmi prudce. John Scanlon již eh, se zmínil o nosorožcích, což narostlo na více než 500 od loňského roku, respekt, předtím to bylo jenom 250 kusů v minulosti jsme měli pouze jednotlivé pytláky na scéně, ale nyní se z toho stal organizovaný zločin ve skupinách. To znamená, že musíme naše úsilí zvýšit. Už nebojujeme proti jednotlivým e, zlodějíčkům, ale proti mezinárodnímu kriminálnímu spolčení. Je to 10 miliard e, dolarů ročně, e, o které přicházíme. Já, mě, na mě velmi zapůsobil projev paní Eh, ministrině zahraničních věcí Clintonové před několika týdny. A musím zdůraznit ještě jednou, že to eh, byla ministrině zahraničních věcí, nikoli představitele eh, ochrany životního prostředí, která vydala naléhavý apel proti pytláctví, zločinu proti volně žijícím druhům. A to nejenom kvůli ochraně planety jako takové, ale také kvůli ostatním efektům. Je to bezpečnostní problém, je to problém i e, zdravotnictví. To znamená, nejde pouze o zánik druhu, ale má to širší dopady. Je proto klíčové, aby i Evropa zmobilizovala e, své úsilí a zvýšila své úsilí. Nejde pouze o to, aby pan e, komisař Potočník bojoval proti pytláctví, ale také eh, vysoká představitelka paní Eštnová a další se zhostili eh, této problematiky a učinili vše, co je v jejich silách, aby eh, přispěli k řešení. Poté, co jsem takto vychválil Hillary Clintonovou, musím eh, rovněž vyjádřit jistou kritiku na adresu USA. Ona se zmínila o tom, že ilegální obchodování s volně žijícími druhy a rostlinami je po obchodování eh, s drogami a zbraněmi nejnaléhavějším eh, problémem v rámci ilegálního obchodu. Ale když srovnáte sumu, kterou vynakládáme na boj proti drogám s mm, penězi, které vynakládáme vynakládáme na eh, eh, boj proti eh, pytláctví, tak jsou to skutečně jenom dropty. A skutečně je to nic oproti o něm, o něm 50 miliardám dolarů, které vynakládáme na boj proti drogám. USA, ale také Evropa Eh, musí skutečně se na tento problém zacílit a musí eh, vynaložit větší úsilí. A nejde pouze o boj proti mezinárodnímu zločinu, jde také o nutnost přesvědčovat zejména Čínu a jeho východní azijské země, aby potírali, respektive omezovali poptávku po těchto produktech typu eh, eh, rohu, nosorožce, slonoviny a tak dále. Problém je, že lidé bohatnou a eh, mít produkty z rohu, nosorožce nebo slonoviny je jakýsi symbol postavení ve středních vrstvách společnosti a vyšších vrstvách a tady je ještě co dělat. A proto chci požádat John, Johna Kennona, zda by i Skytis CITES mohl něco v tomto ohledu učinit. Potřebujeme prevenci snad ještě více než eh, skutečný boj proti eh, zločincům tohoto druhu. I Interpol sehrává důležitou roli, ale i tam se kapacit nedostává. Myslím, že před rokem, před dvěma jsem hovořil s jedinou osobou, která eh, bojovala proti pytláctví v jeho východní Ázii. Měl to tedy na starosti. Doufám, že mm, od té doby již má o několik více kolegů k ruce. Ale kapacita je skutečně obrovský problém, nedostatek eh, v tomto ohledu. Moje otázka na Evropskou komisi tedy zní, eh, co plánuje komise komise eh, s cílem zvýšit eh, své úsilí proti eh, pytláctví voně žijících zvířat? A nejenom DG životní prostředí, ale i ostatní služby komise. A mohli bychom se spojit s USA, abychom takto vytvořili synergii a větší stimulaci k boji proti tomuto zločinu. Děkuji a nyní má slovo pas Eichhort za zelené. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám, pane Skalone, za váš úvod. Já jsem zde. Omlouvám se, že jsem přišel se spožděním, ale jsem si jist, že jste dobře uvedl také význam CITESu. A my jako parlament si vážíme a chápeme význam CITESu, má významnou úlehu i proto, abychom i v evropské, eh, na evropské úrovni mohli eh, ostřeji potírat tyto všechny negativní jevy. Paní Kalembach a pan Kebrante už hovořili o určitých věcech. Uvidíte, že zde v parlamentu je zde většina napříč politickými skupinami a spolupracujeme na tom, aby stanovisko EU v Bangkoku bylo velice ambiciozní. Opět ambiciózní. Já bych chtěl zdůraznit, že třeba zajistit, že Evropa bude hrát svou úlohu v Bangkoku. To je také otázka z mé strany na komisi. Budeme připraveni včas tentokrát abychom byli schopni zajistit, že až se bude transparentně hlasovat, a doufáme, že tentokrát bude více transparentnosti, ale až se bude hlasovat, bude EU z, e, e, mít takové postavení, že bude mít své e, spojence. Já jsem byl v Doha e, na zasedání CITES. A bylo pro mě velkým zklamáním, když jsem viděl, že Evropská unie tlačí na mnoha zlepšení u ochrany různých druhů přírodních, ale my jsme přišli téměř o všechno, eh, oč jsme hlasovali. Proč? Protože ostatní země světa byly lépe připraveny. Samozřejmě víme, že Evropa eh, se eh, velice těžko probojovávala ke společnému stanovisku o tu nějakou modroploutvému. Jako Evropané víme, že právě mm, toto téma rozděluje mnohé v Evropě. A vyjednavači za komisi přijeli do Doha a teprve zjišťovali, jaká jsou stanoviska. Přímo na místě, což samozřejmě bylo bolestným zjištěním pro EU. Pak jako další příklad byl žraloci, kde jsme byli také poraženi. Evropská unie eh, měla potíže s tím, aby dosáhla společného stanoviska. A ty ostatní země eh, si ale udělali dost času a měli dost práce s tím, aby už předem si zajistili souhlasné stanovisko Další země jako například Čína. Takže my, když jsme hlasovali, tak jsme hlasovali správně, ale ti ostatní ne. A tady se objevuje velký otazník pro evropské instituce uděláme včas naše domácí úkoly, naši domácí práci? Jak zajistíme, kdy zajistíme, aby naše stanovisko bylo také následováno dalšími zeměmi, nejen zeměmi EU? To je pro mne velkou otázkou a na to se z vás ptám. A rád bych věděl, co komise udělá a co nám řekne teď, ohledně svých strategii. Jak zlepšila komise svoji strategii oproti minulému zasedání CITESu, eh, tedy zemí COP v Doha? Ano, my se snažíme eh, připravit pozměňovací návrhy ohledně konkrétních druhů. Eh, máme určité osnesení v Evropského parlamentu. Já jsem docela přesvědčen, že my jako Evropský parlament budeme mít dobré usnesení. To asi problém nebude. Potíž spočívá v tom, jak zajistit, že se touto, eh, tímto usnesením budou řídit i další, a zejména v Bangkoku. Děkuji, pane Anchaute. Ano, to je přesně ten problém. Usnesení je teorie a praxe je potom jiná. V tomto případě tedy se musíme snažit eh, také přenášet eh, do praxe to, co je, v ideál, to, co je ideálně napsáno. Dále promluví Petr Fonda. Děkuji vám, pane generální tajemníku, že jste mezi nás přišel a že jste takto přednesl prezentaci o problémech, kterým je třeba čelit nyní se chci zaměřit na zabíjení zvířat, jako jsou slon, sloni a, a odřezávání klů na podobné problémy. Já na začátku tohoto roku jsem navštívil parky pro divoká zvířata, tedy tyto přírodní parky v Jižní eh, Africe. Třeba, že tyto přírodní parky eh, mají i dozor, eh, tak jsme často viděli takto amputované nosorožce, kteří neměli už své, už své rohy. Myslím tedy, že je důležité, pane předsedo, abychom věnovali větší pozornost tomu, co se děje. Ano, my teď si mezi sebou vyměňujeme názory a já bych rád, aby naše usnesení se vymezilo jen na několika základních bodech, protože se hovoří především tedy o odřezávání těchto klůči rohů a aby to byla naše politika na rok 2013 aby právě pro tento rok bylo význačným rysem, že se politicky zaměříme na boj proti takovýmto činnostem. Pokud máme jednat e, politicky, tak také musíme vědět, jaké finanční zdroje máme a musíme hledat spojence strany, které nás podpoří. Spojené státy, protože ve skutečnosti se, se zdá, že jim tolik nezáleží na těchto aspektech. Oni se zabývají bojem proti omamným látkám, ale to není jediný problém. Je zapotřebí se věnovat prioritně i e, boji proti nelegálnímu obchodování eh, se zvolně žijícími druhy a eh, takovým činnostem, jako je to odřezávání klů a rohů. A to musí být naše politika na rok 2013. Pane generální témníku, jsou zde i pozitivní aspekty v boji proti eh, této amputaci u živočišných druhů. Ale vy možná Máte ještě nějaké praktické poznámky, které byste mohl přednést? Máte nějakou naději, že by mohlo dojít ke změně? Já jsem tak trochu pesimista, ale můžete nám o tom něco říct víc? Děkuji dále, Karl Schlitter. Děkuji, já souhlasím s tím, co je napsáno v tom usnesení. Jsem rád, že jsou zahrnuti i rejnoci manta, to je velice rychle rostoucí problém, zejména teď, když bylo, bylo zastaveno využívání žraločích proutví pro určité čínské tradice. Je velice dobře, že rejnoci manta jsou na tom seznamu také. Něco je tu, je tu něco, co chybí v tom usnesení. Myslím, že na to narážel pan Gerbrandy. A to je také bezpečnostní otázka. Eh, máme příklady, kdy eh, zločinci nebo teroristé eh, se pohybují po celé Africe a střílí slony, aby financovali své aktivity. A já navrhuji, proč proč se tím nezabývat. Často i země, které mají hodně e, policistů, ale mají méně zbraní, mají, jsou v přesile oproti lidem, kteří střílí ta zvířata, co to jsou paramilitární jednotky a podobně. E, takže proč, bom, proč bombardovat jenom, proč posílat bomby jenom do Pakistánu, proč ne taky do Afriky, posílat je těm lidem, kteří loví pytláky? To je jedna dimenze, kde bychom mohli doopravdy pomoct. Mohli bychom eh, poskytovat technologii eh, lidem v Africe, kteří brání eh, divoce žijící zvířata. Já si myslím, že to by pomohlo jak jim, tak i slonům a ušetřilo by to životy lidem, kteří bojují proti pytlákům. Děkuji, pane Šlitre. A nyní dávám slovo zástupci komise, prosím. Dobré ráno všem, ano, děkuji moc krát za zajímavé postřehy. Všichni souhlasíme s tím, že jde o velice důležité téma, a e, CITES je poměrně e, efektivním nástrojem k posílování světové biodiverzity a mezinárodního obchodu. E, je správné říct, že Evropská unie velice aktivně podporuje tuto umluvu a měli bychom rozhodně podporovat i nadále, protože před námi stále stojí mnoho výzev, a to nejen ta pytlácká krize, o které už tu několikrát padla zmínka. Jak víte, Komise eh, nyní připravuje eh, rozhodnutí rady. Nedávno jsme spustili eh, interní konzultace k tomuto rozhodnutí rany, které nakonec definuje pozici Evropské unie na konferenci COP. Zatím je příliš brzy na to, abychom zabíhali do detailů ohledně tohoto návrhu, který jsme teprve interně začali projednávat, zatím je tu toho k projednávání hodně, nicméně bylo by užitečné zdůraznit tři eh, prvky, tři aspekty, které jsou tam obsaženy. První z nich je, že bychom rádi eh, zajistili, aby byla umluva plně využívána k ochraně mořských druhů. Eh, to už to bylo několikrát zmíněno, zejména potom v případě žraloků, Domníváme se, že toto je důležitá příležitost k tomu, abychom upozornili na několik těchto druhů a je dobré zmínit, že e, Evropská unie e, se bude moci spojit s latinskoamerickými zeměmi v tomto ohledu a to je zlepšení oproti stavu před e, třemi lety. Je tu nyní více společných návrhů, například v otázce žraloků kladivounů. Za druhé, Druhou naší prioritou je e, zvýšit transparentnost umluvy. Už jsme tady hovořili o tajném hlasování. My se domníváme, e, že tajné hlasování je nadměrně využíváno v CITES v současné době. Je příliš snadné e, požadovat tajné hlasování a my bychom rádi to alespoň stížili a zase si myslím, že e, stojí za zmínku, že nejen EU požaduje e, snížení tajného hlasování, ale také například Mexiko. Přestože e, návrh Mexika bude patrně o něco méně ambiciozní. Dalším aspektem transparentnosti je to, že bychom se rádi vyhnuli střetům zájmů ve výborech, které pracují v rámci CITES. V tuto chvíli ne, neexistuje nic, co by těmto střetům zájmu zabránilo. A my bychom rádi navrhli způsoby, jak toto ukončit. A konečně naší třetí prioritou je implementace a vymáhání. Pan Scanlon a pan Gerbrandy a několik dalších už zdůraznili eh, zásadní problémy, které máme s implementací a vymáháním Kdybych eh, mohl zhrnout naši pozici černobíle, tak eh, bych řekl, že ne, nechceme mít více a více seznamů, pokud nebudeme eh, moci je uvádět do praxe nějakým efektivním způsobem. Rádi bychom, aby EU i další strany na konferenci v Tajsku Eh, věnovali hodně eh, myšlenek k otázce implementace. Padly tu nějaké konkrétní otázky eh, na stranu komise. Od pana Gerbrandyho otázka, co děláme ohledně zločinům proti volné přírodě. My hodláme podpořit konsorcium, které by zahrnovalo sekretariát CITES a Interpol. Máme na to vyčleněno 2 miliony euro abychom posílili boj proti eh, zločinům proti divoce žijícím druhům. A s radostí vám můžu oznámit, že eh, nejen pan Potočník či generální ředitel pro životní prostředí podporují tuto iniciativu, ale také eh, kolegové z, z rozvoje, kteří, kteří mají na starost peníze, pokud jde o CITES ti také stojí plně zatím. Dále tu byla otázka pana Eichhauta, pokud se nepletu, který se ptal, eh, jestli, jestli se snažíme být chytřejší nebo možná eh, všeobecněji eh, zaměření ve vztahu k našim spojencům. Já si myslím, že za prvé došlo tu k důležitému vývoji, jak už jsem říkal, jsou tu i další země, které přicházejí s návrhy na seznamy, které můžeme podpořit. Je, žraloci jsou e, příkladem, že e, tu panuje globálnější zájem oproti situaci před třemi lety a my se můžeme snažit z toho těžit. Za druhé, ano, Spojujeme se s členskými státy a snažíme se o jednotnou strategii a aktivně kontaktujeme koordinovaným způsobem e, členský, členské státy a další e, hráče, jako jsou USA, které samozřejmě obvykle jsou na naší straně, většinou pokud jde o e, CITES, ne už pokud jde o ekologickou politiku, ale alespoň pokud jde o CITES, tak jsou většinou s námi. Také kontaktujeme další světové hráče, kteří mají e, obdobné zájmy jako Evropská unie a o kterých si myslíme, že bychom s nimi mohli utvořit tým. Takže jsme tak aktivní, e, jak to jenom jde, pokud jde o mezinárodní spolupráci. A e, to je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát a v neposlední řadě Dávám ještě jednou slovo panu generálnímu tajemníkovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za veškerou podporu eh, konvenci eh, z vaší strany. Je to nesmírně důležitá konvence, jak jste si všimli. Bez eh, konvence CITES mezinárodní obchod s volně žijícími zvířaty by byl neregulovaný. Mohly by se lovit všechny druhy, všech množstvích bez hlášení. Pouze díky CITESu existuje regulační rámec, který zavazuje státy s ohledem eh, k 35 tisícům zapsaných živočichů neobchodovat s nimi komerčně, anebo pokud ano, s druhý v příloze 2 udělat to, nebo provádět to regulovaně a hlásit nám to. Takže bez CITESu by nebyla kontrola. Tanzánie navrhuje prodávat eh, slonovinu a to bude projednáváno. To by probíhalo vně jakéhokoliv globálního kontextu dalo by se s tím obchodovat eh, zcela neomezeně. Tato konvence je tedy rozhodující, vytváří eh, regulovaný eh, rámec, na němž se dohodlo 176 zemí a tudíž je nutné regulovat obchod v rámci mezinárodního společenství um, a rozlišovat mezi těmito dvěma přílohami. Zatímco konvence bude mít již v březnu 40 let eh, konference Europa 20, která eh, probíhala letošní rok, uznala význam CITESu, co by konvence, která je na pomezí mezi eh, obchodem, životním prostředím a rozvojem a také uznává nebezpečí, které které tady existuje a eh, eh, je způsobeno právě tímto neregulovaným lovem a obchodováním. Eh, jak bylo poukázáno, i nejvyšší úrovně americké administrativy se zabývají tímto problémem. Ministrině zahraničních věcí USA na to také poukázala. Severní Kamerun, tam skupiny rebelů ze Sudanu a Ča sadu eh, zavraždili 450 slonů a eh, přeshraničně pak obchodovali se slonovinou. A to není um, omezeno na severní Kamerun. Myslím, že nyní vojsko asi v pěti zemích afrického kontinentu je mobilizováno, aby chránilo eh, své volně žijící druhy. Volně žijící druhy ehm, si sami samozřejmě eh, neporadí, ani země si neporadí s těmito těžce ozbrojenými pytláky. Musíme tudíž i v politickém zájmu zmobilizovat eh, eh, víc sil a přesahuje to rámec ochrany životního prostředí je zapotřebí do toho zapojit policii, celní orgány, dokonce i vojsko. A to zasahuje několik rezortů. Já jsem eh, slyšel prezentaci eh, ministrině zahraničních věcí eh, živě a také i senátor McCain svolal zasedání zvláštního výboru amerického kongresu, kde se právě řešil ilegální obchod se slonovinou. To znamená důsledky eh, tohoto nekontrolovaného obchodu i na jednotlivé místní eh, domorodé komunity eh, je obrovský. Dochází také ke korupci, k vraždění policejních důstojníků a tak dále. To znamená, že to přesahuje rámec tradičních ekologických otázek. 5. listopadu jsem viděl dopis adresovaný Radě bezpečnosti OSN a to se týkalo také toho, jak se slonovina vyměňuje za zbraně. Za slonovinu se e, nakupují e, zbraně, nejenom minerály, ale i zbraně. A e, to jsou tedy širší aspekty, které to má. Co děláme proti tomu? My jsme ustavili konzorcium. Ehm, víme, že máme tady velkou hrozbu organizovaného zločinu ehm, paramili, eh, paravojenských jednotek. Takže ustavili jsme konzorcium, komi, eh, komise eh, se toho dotkl. Je to sekretariat CITES, Inter, Europol, um, Úřad pro uh, drogy a zločin OSN a některé celní eh, orgány. Tady poskytujeme, respektive slučujeme expertízu eh, všech. Potřebujeme eh, vlastně spolupráci všech těchto složek, ehm, aby se toho zhostili, tohoto problému. A velmi oceňujeme i podporu komise. Světová celní organizace má Eh, program financovaný švédskou vládou, ta, ten se nazývá Capen a eh, tady jde o to, aby eh, celní orgány byly vycvičeni v rozeznávání, rozpoznávání ilegálně obchodovaného zboží a produktů pocházejících z volně žijících zvířat about wildlife crime and his personal interest in combating it. And the UNODC a také Seed eh, eh, v rámci OSN. To je vlastně agentura, která má na starosti boj proti ilegálnímu obchodu, se rovněž eh, chápe tohoto problému, mobilizuje své síly a tak dále. To znamená, pokud získáme pozornost politických špiček a zájem o tento problém zahraniční, zahraničních věcí, obchodu, policie, spravedlnosti, když se dokáží stotožnit s tímto problémem a zapojí se e, do boje proti tomu, tak e, to může mít e, úspěch. Takže mám-li, otázka, mám naději? Ano, mám naději, protože problém narůstá a my to musíme zastavit skutečně narůstá ilegální zabíjení slonů a nosorožců. Pokud to nezastavíme, neskoncujeme s tím, tak tyto druhy vymřou a s nimi i další v některých částech Afriky. E, musíme samozřejmě zkoumat stranu e, e, provádění, ale také poptávky. Některé druhy skutečně vymírají, například tygři. Nosorožci máme 29 tisíc kusů volně žijících, 3 tisíce v Ázii a tak dále, v Indonésii například. 780 horských goril. Takže eh, tady máme už eh, eh, velmi nízká čísla. Musíme tedy postupovat silně v oblasti ehm, provádění a vynucování, ale samozřejmě i poptávky. A to souvisí i s určitou kulturní praxi už eh, jsme měli i určité úspěchy, například v, mm, pokud jde o ochranu nosorožců. Eh, klasická či tradiční čínská medicína eh, již zapověděla využívání rohu nosorožců. Už se to přestalo používat. Pracujeme tedy velmi těsně s partnery, eh, pracujeme i s určitými čínskými celebritami, abychom šířili povědomí. Protože jak hovořit s těmito spotřebitelskými národy, tak aby eh, tomu porozuměli. Eh, pracujeme například i s autoritami, orgány v Větnamu a tak dále. Bude to samozřejmě vyžadovat delší čas, je to v pohybu a je nutno snížit tu poptávku. Nicméně ta marže je už tak malá, to znamená počet zbývajících druhů je tak nízký, že musíme maximálně využít eh, času. A děkuji Evropské komise. Eh, práce, kterou eh, sponzorují, je skvělá. Máme nyní nejlepší čísla, pokud jde o stav afrických slonů ze všech druhů. A to nám umožňuje dobře chápat, jak se ten problém vyvíjí. Tady nelze spekulovat, jsou to fakta, jsou to údaje, analýza zcela jasná a musím pochválit komisi za vynikající podporu eh, v tomto směru. Věříme, Eh, respektive máme eh, naději, že se to změní, ale vyžaduje to politický zájem, průběžné financování, bez toho nelze tuto práci realizovat, to znamená udržování sekretariátu, otevření globálního prostředí i eh, těm stranám, které se snaží implementovat CITES a ještě jednou politika politická podpora eh, na nejvyšší úrovni. Snad ještě jedna poznámka eh, k tomu přivážení z moře. Eh, je to nesmírně důležité vyřešit tento problém a je to velmi těsně spjato s návrhy vytvářet seznamy, respektive zařazovat do seznamu také žraloky, mořské žraloky a tak dále. Je velmi důležité tato jednání uzavřít v rámci COP16 a vyřešit všechny otevřené otázky. Je to propojeno a je velmi důležité, abychom eh, to eh, zvládli. Eh, myslím, že jsem tím víceméně shrnul otázky na mou adresu. Ještě jednou děkuji Evropské unii všem 27 zemím a vám kolektivně a komisi za tu skvělou podporu naší konvenci. Děkuji. Děkuji, pane Scanlone za zodpovězení těchto otázek a musím konstatovat, že kolegové, kteří dnes přítomní nebyli, ty skutečně o něco přišli. A kolegové, kteří eh, byli přítomní, ti si eh, mnohé odnesou, zejména poznání, že máme ještě co dělat, abychom eh, zajistili rozmanitost druhů, abychom připravili konvenci v březnu. Je velmi důležité dokázat zachovat těch 35 tisíc druhů na této planetě. Bude to velká výzva, když nás, lidí, bude stále přibývat. Lidé budou stát v konkurenci k těmto volně žijícím druhům. A děkuji vám za pochvalu na adresu komisí komise, že nám poskytuje tedy spolehlivé datové analýzy například o stavu slonu, protože argumentovat dobře lze pouze na základě konkrétních eh, dat. A snad eh, to přesvědčí i ty Eh, ne zcela přesvědčené, že je to rozumná věc. Pro mě eh, to je někdy příliš pomalé, eh, ta ochrana a mobilizace, ale je důležité, že máme nyní celosvětový regulační rámec a příloha 1, kde je lov zakázán, příloha 2, kde je to pod kontrolou, respektive regulované a je důležité, abychom v rámci konference COP učinili, COP16 učinili další krok vpřed. A pokud o kolegy. Termín pro podávání pozměňovacích eh, návrhů eh, je stanoven na pátek 30. listopadu. V výboru budeme hlasovat 23. a 24. ledna a v únoru příštího roku bude pak usnesení zařazeno na um, pořad jednání pléna bude to včas, abychom to mohli ještě odeslat na konferenci. Já vám, pane Skenone, srdečně děkuji za vaši přítomnost. Já jsem se mnohému eh, naučil a bylo zcela zjevné, že eh, se eh, touto věci zabýváte z plného srdce největší, nejlepším vědomím a svědomím a děkuji vám ještě jednou. Wir kommen jetzt zum Dostáváme se nyní k bodu číslo 5 a číslo 6. Tady jde o e, recyklaci lodí. E, bod číslo 6 e, není, není legislativního charakteru, takže navrhuji, abychom projednali oba dva body. Zároveň a tady se trochu odlišíme od zvyku a nejprve dám slovo komisi, ale eh, ne proslovem, ale videem. Máme nachystané tříminutové video, které zhledneme, abychom si učinili úvod a udělali si představu o tom, jak probíhá v realitě recyklace lodí, jak to doopravdy vypadá, abychom si mohli představit, Um, uděláme si tedy o tom obrázek a nejprve tedy dám slovo komisi. Prosím. Good morning, Mr. Chair. Děkuji vám. Dobrý den, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. A děkuji vám za to, že jste nejdříve udělali slovo komisi, abychom uvedli tento důležitý návrh. Je to důležité a to proto, že v současnosti zhruba tisíc velkých plavidel se každoročně rozebírá po celém světě. E, kov se rozebírá jako důležitá a e, drahá surovina. To se však neděje v našem sousedství, ale v Jižní Asii a často v hrozných podmínkách pro lidi, pro bezpečnost osob i pro životní prostředí. Nejvíce těchto zařízení se tedy nachází mimo EU a většina plavidel ani ne, se neplaví pod vlajkami členských států. Globální řešení, které by bylo mm, závěrem, tedy konečné řešení pro uh, tento problém lze najít jen na globální úrovni. A z toho vyplývá tedy i že je zásadní, eh, zásadně důležité eh, ratifikovat Hokonskou umluvu. A právě proto komise teď navrhuje nařízení o recyklaci lodí, eh, které by mělo být platné co možná nejdříve. Je tu návrh rozhodnutí Rady pro členské státy EU, pro, aby ratifikovali bez dalšího otálení hongkongskou úmluvu. Komise chce zajistit, aby v evropské legislativě Eh, lodi, které plují pod evropskými vlajkami, aby byly patřičně zdokumentovány eh, a aby tedy bylo jasno, eh, jakým způsobem jsou recyklovány po skončení svého životního cyklu. Rada, komise a parlament tedy by měly zajistit, že všechny, všechna plavidla plující pod vlajkami členských států Eh, budou takto registrovány a že bude zaregistrováno, pokud mají nebezpečné materiály na eh, své palubě. Potom vlajkové lodi členských států eh, mohou, aby tedy mohly být recyklovány jen v bezpečných zařízeních podle seznamu komise v celoevropském seznamu. A je zapotřebí, aby bylo kontrolováno to, že to je skutečně tedy implementováno a proto potřebujeme také přesvědčivé sankce při neplnění. E, takovéto zařízení může být kdekoliv na světě, e, ale podle hongkongské úmluvy a potřebují na to mít ale patřičné oprávění a potřebují mít patřičná ověření toho, že zpracovávají vraky lodí podle všech pravidel. Plavidla v současné době nemohou být prodávány e, z evropských přístavů do um, zemí, uh, zemí OECD do jiných zemí k rozebrání. A ukázalo se, že prozatímní uh, úprava právní není uh, proveditelná, není vymahatelná a proto je zapotřebí, aby chom zajistili, že lodě plující pod vlajkami členských států budou recyklovány či rozebrány podle patřičných pravidel. A Abychom toto zajistili, tak právě proto vznikla ta hongkongská úmluva, která ale ještě není vymahatelná a ještě nějakou dobu potrvá, než tak to vstoupí v účinnost nyní snahou komise je, aby tedy ta ratifikace hongkongské úmluvy byla dokončena a aby byly již tedy implementována pravidla podle hongkongské úmluvy. A tyto podmínky musí být plněny zařízeními, která rozebírají lodě pro recyklaci. Eh, tento dokument bude důležitým signálem nejen majitelům lodí, ale také recyklačním zařízením. A to proto, aby mohli eh, investovat do eh, úpravy svých zařízení. Budou totiž muset splňovat tato pravidla, pokud si budou přát recyklovat eh, lodě pod evropskými vlajkami. Komise navrhuje, aby recyklace evropských lodí bylo, byla udržitelná s ohledem na zdraví a bezpečnost pracujících a s ohledem na ochranu životního prostředí. A to celosvětově. Naším cílem je vytvořit spravedlivé podmínky k tomu, aby se nestávaly, nestávalo to, že lodě budou posílány někam k břehům jihovýchodní Asie eh, s tím, aby se ušetřilo a pak, aby tedy v důsledku toho nedocházelo ke ztrátám na životech a ohrožování životního prostředí. Děkuji a nyní dám slovo velice krátce Karlu Schlitterovi a potom si prohlédneme video. Já si myslím, že to může být pro mnohé novým problémem a abych ilustroval, eh, proti jaké situaci bojujeme, vám ukážu eh, úryvek z filmu zvaného Iron Kraus, Železné vrány. Ten byl natočen v Bangladeši v roce 2009, ale filmařské týmy, které tam byly letos, eh, zjistili, že situace je stále stejná. Za poslední eh, dva, tři roky se nezlepšila a to, co nyní uvidíme, je velice typické pro to, jak nyní probíhá demontáž lodí. A dávejte obzvlášť pozor uprostřed eh, toho klipu, kdy eh, člověka skoro rozdrtí ta loď, když ji rozřezává. Oni je nechávají spadnout pomocí gravitace, což je velice nebezpečné, nemají ochranné vybavení a tak dále. Uvidíte tu situaci eh, na videu. Děkuji Karlu Šlitrovi, takže film začíná.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 power up the engines and in... Tomuto se říká beaching, to znamená, že za přílivu se loď odveze na mělčinu. আমার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

sing to... Zpívají, aby se jim dobře šlo, aby tak udávali krok, protože náklad je velice těžký a dochází k nehodám, když ty půl tunové bloky padají. Proto je důležité, aby eh, všichni pochodovali ve stejném kroku. Ja, vielen Dank. was die Einführung an... Ano, děkuji za tento úvod a nyní Karl Schlitter má slovo jakožto zpravodaj, prosím. Děkuji. Důvodem, proč eh, o tomto diskutujeme, je hongkongská umluva, jak už vysvětlila komise. My jsme tu mývali a stále máme bazilejskou umluvu, která zakazuje vývoz eh, nebezpečného odpadu. Už 14 let máme bazilejskou umluvu, ale navzdory tomu asi 90% lodí, eh, které vlastní evropské společnosti, jsou demontovány nelegálně, tedy v zemích mimo OECD. A největší země, kde demontáž probíhá, jsou Bangladeš, India, Indie a Pákistán. A situace je ve všech třech zemích víceméně podobná. Také jsme ve filmu viděli, že používali svářečky. A když máte ropný tanker, tak to není bezpečné pro práci s ohněm, aby nedošlo k výbuchu plynů a dalších hořlavých složek, které v tom tankeru zůstanou. Tak to ale nefunguje. Samozřejmě dochází i k nehodám z požáry. Kdybyste viděli ten film celý, tak tam jsou i situace, kdy vzplané eh, ropný tanker, což je velice nebezpečné pro dělníky. Problém je také v tom, že lodě se naváží na břeh, když je příliv, potom, když je odliv, tak toxické látky zůstávají na lodi a dostávají se odtamtud do moře. Dále, loď proč je loď kvalifikovaná jako nebezpečný odpad podle bazilejské umluvy? Protože má na palubě nebezpečný odpad téměř vždy asbest a další nebezpečné látky, jako je e, halon a tak dále, které se používají pro protipožární ochranu. Často jsou tam velice toxické sloučeniny na bázi cínu, které chrání loď před řasami a e, další látky, které jsou toxické a které, kterých je těžké se zbavit. V některých místech se snaží azbest zahrabat do země, ale už jsme viděli i příklady toho, kdy se ten azbest dostává zpátky na trh a ten nezakrytý, nechráněný azbest se používá jako stavební materiál. Situace je tedy velice vážná, ovlivňuje veřejné zdraví, nebezpečné a velmi toxické chemikálie se dostávají do oceánu a pak jsou s přílivem vyplavovány na břeh. Problém je, proč se toto děje. Jak jste viděli, dělníci mají plat 2 dolary denně. A e, je levnější dělat to tam, v Bangladeši, v Pákistánu a v Indii. A e, majitele těchto zařízení v těchto zemích můžou eh, zaplatit kvůli nižším nákladům eh, vyšší eh, cenu za demontáž, ale to je nelegální. Je to porušování bazilejské umluvy, ale je to běžná praxe. Jak tedy můžeme vynucovat dodržování bazilejské umluvy? Námořní zákon je velice komplikovaný. I velké loďařské společnosti mají často několik podspolečností a každá vlastní jedno jediné plavidlo. A když eh, zamíříme všechna pravidla na určitého vlastníka, tak eh, loď zkrátka změní vlastníka. Lodě se prodávají lidem, kterým se říká cash buyers, tedy že máte loď až do konce jejího života. A je nelegální poslat někam loď, když eh, víte, že bude demontována tímto způsobem. Ale jakmile Eh, loď opustí eh, evropské vody, tak změní vlastníka a ten eh, ji nechá sešrotovat nelegálním způsobem a tím překrucuje zákon. A jediný způsob, jak vynutit dodržování bazilejské umluvy je ten, abychom zajistili abychom zajistili, že ve chvíli, kdy evropská loď opustí evropské vody, bude demontována legálním způsobem. A to je velice těžké dodržet a děje se to v asi 1% případů. Hongkongská umluva vznikla, protože lidé jsou těmito standardy znechuceni. Jenže Hongkongská umluva nezakazuje ten beaching, jak jsme ho tady viděli. Pouze stanovuje pro něj několik podmínek. Podle hongkongské umluvy Hongkongská umluva se dá brát jako eh, v rozporu s bazilejskou umluvou, protože umožňuje vyvážet loď eh, do zemí mimo OECD za účelem demontáže. To je nepřípustné, nicméně současná situace je taky nepřípustná. A já svou zprávou se chci zasadit o to, aby se zlepšila, aby lodě byly demontovány nějakým seriózním způsobem. Dnes eh, největší loďařské národy eh, jako je Čína se 45% světové produkce, Jižní Korea s 35% a Japonsko s 20%. Eh, Evropská unie má pouze 2,5%. My tedy už nejsme národem loďařů. Proto demontážní společnosti se více zaměřují na země s většími kapacitami, jako je Čína a tak dále. Hongkongská umluva to tedy legalizuje, ale e, nefunguje. Ani e, návrh komise vlastně nespůsobí, aby to fungovalo, protože je velice snadné ho obejít. Je to příliš snadné. Komise se to snaží vyřešit tím, že bude pokutovat předposledního vlastníka lodi a na dobu půl roku dopředu ale i to se dá obejít tím, že se počká eh, půl roku, anebo se to zkrátka prodá, eh, prodá dvakrát místo jednou. Já bych to nelimitoval na eh, pos- předposledního eh, vlastníka, ale na dobu dva roky poté, co loď vlastnil evropský vlastník. Nicméně ani pokuty nám nepomůžou. Pokud eh, lodní průmysl nebude dodržovat bazilejskou umluvu, nebude dodržovat ani hongkongskou, dokud se jim ekonomicky nevyplatí ji dodržovat. A to je jádro mého návrhu. Já navrhuji přesně to, co navrhoval pan Blokland, který navrhl dvě usnesení, které parlament přijal před dvěma lety. Parlament tehdy dospěl k názoru, že eh, se tomu dá pomoci jedině fondem. Jako, jako je to u eh, vratných lahví. Když vrátíte láhev, dostanete peníze. Stejně by to mělo fungovat i e, u lodí. A tím by se pokryl ten rozdíl ceny mezi beachingem za těch nejhorších možných podmínek a demontáží v seriózním, v seriózním loďařství. Tento fond by tedy kompenzoval e, cenový rozdíl mezi e, demontáží na špatných místech, kde nedostanete peníze z toho fondu a na lepších místech, kde peníze z fondu dostanete. Tím to bude ekonomicky neutrální pro vlastníky lodí a proto pro ně bude lepší využít seriózní zařízení. A tento fond by byl financován eh, tak, ab, tak, abychom měli úplnou kontrolu nad těmi loděmi eh, prostřednictvím poplatků, které budou platit všechny lodě, které plují do přístavu. Můj návrh je 0,03 eh, euro za tunu ale tady samozřejmě čekáme na eh, hodnocení, uvidíme, jestli je to správná částka, ale eh, řád, řádově eh, odpovídá. Je potřeba pokrýt asi 10% nákladů na demontáž. To je ten rozdíl mezi těmi špatnými a dobrými demontážními praktikami. Tento poplatek budou platit všechny lodě, které vplouvají do evropských případů mezi Mezi, mezi loděmi, které pravidelně plují mezi dvěma případy, už podobné eh, poplatky existují. Nicméně náklady pro lodní průmysl nejsou v podstatě tak velké, protože peníze z fondu se budou vracet do tohoto průmyslu. A aby to bylo kompatibilní s eh, VTO a tak dále, můžeme říct, že ať už je eh, demontážní zařízení kdekoliv, ať už bude splňovat standardy, bude obsaženo na e, evropském seznamu způsobilých zařízení, splňovat standardy, pokud jde o materiály a e, nakládání s toxickými látkami, tak, aby neunikly do oceánu a e, aby měli jeřáby a tak dále, aby se zabránilo beachingu, tak zařízení, které splní tyto standardy, bude způsobilé pro financování z tohoto fondu budeme platit pouze e, za lodě s evropskou vlajkou, to je nutné podle umluvy. Nicméně pokud každý přispěje do tohoto systému, tak ty peníze můžou jít kamkoliv do světa, pokud bude demontážní zařízení schválené. To znamená, že dnes v podstatě polovina e, evropských vlajkových lodí přijde o evropskou vlajku e, určitou dobu před demontáží, aby, byl, aby se dal obejít zákon. Můj návrh by měl eh, další přínos v tom, že z, bude zmírněno toto změňování vlajek těsně před demontáží. Protože pouze eh, lodě s evropskou vlajkou budou způsobilé pro financování z tohoto fondu. Navrhl jsem to proto, že je to eh, únosný návrh, může fungovat bez přílišné administrativní zátěže. Alternativou je, jsou ilegální aktivity, na základě kterých funguje trh nyní. Porušování bazilejské umluvy a pokud jde o konkurenceschopnost, tak já odmítám eh, logiku konkurenceschopnosti, která je založena na porušování zákonu. Takže toto jsou minimální náklady k tomu, aby byl dodržován zákon a duch bazilejské i hongkongské umluvy. A k tomu, aby byly lodě demontovány bezpečně. Komise se také zmínila o inventáři, to je velmi dobře. A já jsem pouze tento inventář mírně vylepšil a přidal eh, jednu či dvě eh, látky, které se na lodích vyskytují a které eh, jsou nebezpečné. Domnívám se také, že že bychom mohli, že máme finance na to, abychom vybudovali globální kapacitu pro eh, demontáž lodí. Tento fond bude představovat další investici do kapacit, do legálních kapacit pro demontáž lodí, lepších než eh, ty, které jsme viděli teď. Pomohlo by to i zemím mimo EU k tomu, aby eh, našli seriózní a bezpečné demontážní zařízení. Takže tento fond by mohl mít i globální dopad. A pokud se ptáte, proč proč jsem vznesl návrh k tomuto nařízení a ne k samotné umluvě, tak přijetí umluvy bych podmínil tím, jak moc se bude řídit tímto nařízením. Já nevidím žádný důvod, abychom tu měli nefungující hongkongskou umluvu a její implementaci v Evropě jakožto eh, přídavek k nefungující bazilejské umluvě. Potom by nám stačila nefungující bazilejská umluva. Takže já bych podmínil schválení hongkongské umluvy ze strany Evropy eh, tím, aby se aby redukovala Beijing, případně ho zcela zlikvidovala. Děkuji. Děkuji, Karle. Schlitere a nyní dostanou slovo stínový zpravodajové. První je Kristof Fielna. Děkuji mnohokrát. Já se domnívám, že to, co zmínila komise, je určitým eh, problémem. Samozřejmě recyklování nebo zničování starých eh, lodí je problémem a návrh komise, podle mého názoru, je v, zákla- v základě velice dobrý. Zaměřuje se na zostřování pravidel a více či méně na implementaci hongkongské umluvy. Je tu vlastně pět opatření. Jakási lodní daň, můžeme to tak nazvat? nebo lodní poplatek, daň nebo poplatek, to je celkem jedno. Dále je to ten inventář způsobilých zařízení, potom recyklační plán, č- za čtvrté požadavky na recyklační zařízení a za páté e, pravidla pokut a trestů. Pokud jde například o ten inventář, tak já si myslím, že to je cesta naprosto správným směrem. Já nemám žádnou zvážnou námitku proti tomu lodnímu poplatku nebo lodní dani, ale eh, na úrovni principu, jestliže my Eh, se rozhodneme zavést poplatek pro všechny lodě, eh, které přistanou v evropských přístavech, bez ohledu na to, pod jakou vlajkou plují, tak potom použijeme peníze, které si vezmeme od všech lodí, na to, abychom je rozdali pouze evropským lodím. Zdaníme všechny lodě a potom budeme eh, dotovat pouze evropské lodě. Budeme samozřejmě rádi, pokud více lodí změní vlajku, aby se staly evropskou lodí, ale co budeme dělat, pokud to, proti tomu bude protestovat například USA? Budou protestovat proti tomu, že subvencujeme evropské lodě, že budou chtít, aby, abychom subvencovali také americké lodě například, když i ty obvádí poplatky. Což může naopak vést k tomu, že evropské lodě změní vlajku na americkou. Je to tedy naprosto v pořádku? Já si tím nejsem tak jistý. Kromě toho mám problém s tímto typem poplatků nebo velkých evropských fondů. To je zásadní otázka. Pak je tu otázka, která je otevřenější a to je ten recyklační plán. Já si myslím, že recyklační plány by, byly, by mohly být velmi dobré, ale zároveň by mohly vést k značné úrovni byrokracie na úrovni členských států. To by velice záleželo na tom, jak by byly utvořeny a jak by se s nimi dalo nakládat. Takže kromě e, těchto pěti bodů je tu ještě jeden, o kterém bych chtěl diskutovat. Tři z nich si myslím, že jsou velice dobré. Děkuji. Děkuji za socialisty a demokraty. Má slovo pan Prody. Thank you, Chairman. Uh... <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval zpravodaji za vykonanou práci na tomto tématu. Stále ještě úplně eh, mi není jasný, jak je, jaký závěr nebo jakou reakci volal tento závěr u různých eh, aktérů. Komise a loďařský průmysl by se měli nějak zařídit podle tohoto návrhu, ale měli bychom začít od začátku, abychom měli jasno. Já jsem to pochopil tak, že motivací k tomuto novému nařízení je, že máme nedostatečný eh, nedostatečné provádění bazilejské úmluvy. A já jsem mezi prvními, kdo uznávají, že tyto nástroje nejsou dostatečné k tomu, abychom vyřešili eh, problémy s vrakováním lodí a eh, bezpečností na pracovišti a poškození životního prostředí v místech, kde dochází k vrakování lodí. Chtěli bychom využívat ušlechtilé principy, které nás vedly k bazilejské umluvě. Můžeme ale teď být dostatečně pragmatičtí na to, abychom uznali, že nemáme žádnou regulaci, která by patřičně umožnila předcházet um, katastrofám v životním prostředí a porušování eh, lidských práv prostřednictvím evropských lodí je přijatelné pro evropské instituce uznat, že že nemám dostatečnou kapacitu k implementaci svých vlastních pravidel. Naše země byla dostatečně pragmatická na to, abychom uznali, že, že mnoho lidí eh, falsifikovalo své eh, účetnictví a depenalizovali tedy eh, tuto situaci. Máme jít tou samou cestou. Jedinou omluvou tedy mohlo být, že to může být eh, dobrý dopad na naši ekonomiku, ale pokud máme použít ten samý princip v evropské legislativě, která eh, nefunguje na základě bazilejské úmluvy, dostali bychom se do noční můry právních dopadů a paradoxně by došlo k ekonomické podpoře Eh, nových ekonomik, které jsou konkurenty proti evropským eh, eh, hospodářstvím a to právě v oblastech, kterým, které podporujeme my v Evropě a chceme je podporovat. Musíme brát v úvahu velký význam získávání surovin prostřednictvím technických nástrojů a že zapotřebí při vrakování lodi do, mm, dodržovat eh, patřičná pravidla. Musíme prosazovat takto naše kulturní a ekonomické vydobytky i mimo EU. Eh, zejména mm, loděnice ve Středomoří eh, v době krize by měly podporovat zdravé a životnímu prostředí příznivé praktiky. Loďaři a rejdaři podle mne eh, by z toho měli mít ehm, být eh, v nějakých rovných podmínkách, ale ta, tato, eh, tento právní návrh ve mně vyvolává představu, že spíše pomůžeme čínským rejdařům a loďařům. Měli bychom poslat kapacitu našich vlastních lodí a nemělo by docházet k tomu, že nebezpečné látky jako polychlorované bifenily nebo asbest se dostanou volně do prostředí a budou je ohrožovat. Samozřejmě, že budeme potřebovat jiné řešení. A mezitím můžeme souhlasit s tím, že budeme kontaktovat právní službu Evropského parlamentu, aby kon- zkontrolovala kompatibilitu eh, tohoto návrhu s bazilejskou úmluvou. Jednou důležitou věcí je legislativní eh, prázdno, které může vzniknout, pokud eh, bazilejská úmluva zde bude, ale Hongkongská umluva zde bude jen pro jednotlivé členské státy, nikoli pro EU, protože by se jí zúčastnil tedy minimální počet účastníků. Jak, jak se zachováme, než dosáhneme vyššího počtu účastníků uh, hongkongské umluvy? Co máme učinit? Zodpovědnost eh, vyplývající z hongkongské umluvy také leží na členských státech a víme, že Některé členské státy v tomto mají větší kontrolu než jiné při provádění eh, hongkongské úmluvy. A já si myslím, že a obávám se, že situace se spíš bude horšit. V podstatě potřebujeme najít takové opatření, které by mělo zavést povinnost pro evropské lodi, aby eh, svůj život skončili eh, v takových zařízeních, která budou odpovídat našim, eh, naší úpravě pro ochranu životního prostředí a života a zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Myslím, že se nad tím celým tématem musíme pořádně zamyslet a hledat další řešení. Chris Davis. Děkuji vám, Kristens. Já si myslím, že Karl Slater nám prokázal skvělou službu tím, že vůbec tuto myšlenku zařadil na program. Já myslím, že my všichni bychom eh, eh, měli se snažit vymítit ty nejhorší eh, praktiky, pokud je o demontáž lodí a měli bychom také podpořit evropské i e, e, evropské odvětví demontáže e, lodí, ale tak, jak to bylo popsáno, všechny tyto konvence a dohody v této chvíli jsou plné mezer a tudíž nestojí za mnoho. Mně se líbí ta myšlenka, kterou nám předestřel Karl, ale vidím už výhrady eh, předem, náklady samozřejmě, není eh, čas eh, na takováto opatření, ale způsob, jak to Karl předložil, je aby ty náklady byly skutečně minimální. Budou se využívat eh, poplatky, které mají vyrovnat pak rozdíl mezi eh, zlou a dobrou, nebo špatnou a dobrou demontáží. Eh, já se tedy domnívám, že toto je myšlenka, kterou by parlament a výbor měli podpořit a měli bychom to také projednat s radou a říci, takže pokud to nepodpoříte, a já doufám, že eh, nalezneme v radě eh, stoupence, pokud to nepodpoříte, můžete předložit jakoukoliv alternativu, která by skutečně byla prosta o něch mezer, které existují nyní. Já myslím, že bude obtížné takovouto alternativu předložit. Těším se na to, co řekne komise, když vyloží nejenom svou pozici, ale také zareaguje na eh, nápad či návrh eh, Karlův. Děkuji. Děkuji, Krisi. Peter von Dalen. Děkuji, pane předsedo. Předně chci poděkovat eh, zpravodaji. Proběhl tak tady velmi zajímavý eh, brainstorming o fondu. Jsem rád, že eh, Karl se zhostil eh, tohoto tématu. Je to něco, čím se zabýval už i jeho předchůdce Karl Blokland. O Bloklandově návrhu jsme i diskutovali a Karl z něj citoval z návrhu pana Bloklanda. Je nemyslitelné, aby lidé demontovali lodě za nebezpečných a ekologicky škodlivých podmínek podmínek, s tím zcela souhlasíme, ale v posledních eh, letech jsme nezaznamenali vůbec žádné změny. Nadále je tomu tak, že eh, mnoho lodí vně členských států OECD jsou demontovány tímto způsobem. 90% eh, lodí z toho pluje pod evropskou vlajkou a bazilejská smlouva zůstává pouze papírovým tigrem. Není použitelná. Hongkongská úmluva ano, ta by měla vstoupit v platnost v roce 2020, ale zdali bude fungovat dobře, to ještě vůbec netušíme. Já se domnívám, pane předsedo, že stávající situace nemůže pokračovat. Nemůžeme dále papírkovat eh, papírovými tygry a umluvami, které nemají jakýkoliv účinek. A proto bychom se skutečně měli vážně zabývat eh, tímto návrhem eh, fondu. Jaká je ta základní koncepce toho, tohoto demontážního fondu nebo fondu na demontáž lodí. Za prvé by měla být zacelena mezera mezi náklady, které eh, vznikají eh, levnou demontáží v Bangladeši anebo seriózní loděnici v Evropě, aby ta eh, diference mezi těmito náklady se zmenšila alespoň lze přece demontovat loď i v evropských loděnicích. A dále by se to dalo propojit s přístavnými poplatky, s vybíráním e, přístavních poplatků. K tomu není zapotřebí dodatečné byrokracie, protože již existují účinné systémy. To je myšlenka, kterou e, stojí za to dále rozvinout. E, možná, že je velmi jednoduché, jak eh, to činí někteří kolegové, zamítnout eh, a priori takovouto myšlenku, aniž by se tím vážně zabývali a aniž by předložili alternativu. Eh, zatím nejsou možnosti zjednodušit hongkongskou úmluvu nebo bankongskou dohodu. Je to papírový tygří, neučiní a my se musíme snažit eh, řešit eh, jádro problému. Dále bych se chtěl ještě dotknout otázky neevropských lodí zanechávaných v přístavech. Eh, takovýchto lodí přibývá, protože rejdaři zbankrotují anebo náklady za posádku či kryty nechtějí vlastníci platit. Jedna taková loď se povalovala deset let eh, v přístavu v Amsterdamu a takovýchto situací přibývá. Musíme eh, uvažovat o tom, eh, jak i neevropské lodě by mohly eh, být eh, povinovány přispívat do tohoto fondu. To lze řešit možná přístavními poplatky anebo systémem, který platí pro přístavní poplatky. Eh, neevropské lodi přece také přispívají k tomu problému s demontáží a proto by měly také přispívat k řešení problému. A to lze, ta demontáž může probíhat i v evropských eh, přístavech. Měli bychom tedy o tom vážně uvažovat a ne hned návrh odmítnout se slovy, že takovýto fond bude obtížně e, proveditelný a tak dále. Ale bazilejské, bazilejská pravidla nefungují a proto je nutno nalézt jiná. A říkáte-li, jsem proti, pak chci slyšet od vás konkrétní alternativu e, k těmto papírovým tigrům z Bazileje a Hongkongu. A pak ještě eh, chci poukázat na několik problémů v eh, návrhu komise a eh, návrhu usnesení. Tady jde zejména o článek 23 což je velmi podrobný text o tom, jak nakládat tímto problémem, ale já to považuji za příliš podrobné, už i proto, že trestní právo je e, v členských státech velmi rozdílné. Já k tomu předložím pozměvací návrh, ale celkově, kolegové, bychom měli e, tu nosnou myšlenku e, návrhu zpravodaje podpořit. A já sám k tomu chci přispět, protože papírovými tygry tu praxi, která byla eh, znázorněna ve filmu a tak znesnadňuje a eh, ohrožuje život pracovníků v Bangladeši, neodstraníme. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Eh, napřed chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu. Návrh komise je pozoruhodný, vzhledem k tomu, že evropské lodě mohou být jednostranně eh, eh, vyjímány z evropského nařízení. Eh, dochází k tomu, že jsou nařízení bazilejské konvence nedodržovány. Lodě jsou, mnohdy obsahují azbest a jiné látky jsou velkým nebezpečím pro lidi i životní prostředí. V případě demontáže na pláži dochází k zamořování prostředí, zejména v azijských zemích, vždyť jsme to viděli ve filmu a Karl Schlüter nám to velmi eh, mluvně vysvětlil export lodí, které mají být demontovány a obsahují nebezpečné látky a spadají pod Bazilejskou konvencí, musí být zakázán. Možnost výměny e, vlajek, e, e, pod nimiž lodě plavou a pocházejí z EU, musí být také, musí být také zakázán a to musí být v textu výslovně zmíněno. Spravodajem navržené dodatečné přístavní poplatky které by mají, maly být pak použity k tomu demontování seriózním způsobem, je proveditelný návrh, ale je zde také návrh, aby všechny evropské lodi byly zavázány nad rámec svého pojištění, které potřebují k plutí eh, eh, lodi uzavírali ještě další pojištění eh, k demontáži lodě. Což teda pokryje to, eh, tu demontáž. Eh, pokud si eh, majitel lodě k té demontáže zvolí evropskou zemi. Evropské loděnice jsou z hlediska technického vybavení 100 také demontovat lodě a nebezpečné odpady žádným způsobem recyklovat a zneškodňovat. To by zabránilo dalšímu uzavírání loděnic a také by to zachovalo technické know-how v Evropské unii. Napříště musíme budovat eh, Eh, či stavět eh, lodě, které obsahují méně nebo vůbec žádné nebezpečné látky, jako například asbest, eh, které ohrožují život lidí a životního prostředí. Musíme dospět k ekologickému designu lodí. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo paní McEwen. Um, Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek na komisi. Já nejsem expert na tuto problematiku jako ostatní stínoví zpravodajové, ale poslouchala jsem debatu, pam, pamatuju si debatu s panem Blocklandem před několika lety. Zdá se, že jste tedy už zlomili hůl nad bazilejskou umluvou a přešli jste k nové umluvě hongkongské, ale když poslouchám, čtu zprávu a poslouchám kolegy, tak já nechápu, proč si myslíte, že ta nová umluva bude lepší než ta stará, když v podstatě vůbec nic nemění v tomto návrhu. Pouze to bude nová mezinárodní úmluva v rámci Mezinárodní námořní organizace, ale ta není příliš dobrá v uzavírání takovýchto umluv. Takže jak chcete přimět členské státy, aby podepsali tuto hongkongskou umluvu? Já nevidím nic, co by se tu měnilo oproti současné praxi. A pokud se nic nemění, tak co vlastně navrhujete? A pokud eh, se vám nelíbí návrh Karla Schlittera na fond, tak co chcete dělat? Budeme tady sedět a nic neměnit? To je tedy moje otázka. Co chcete změnit? Jak chcete zajistit, že to bude vymáháno? Jak chcete upevnit zákon? Proč není nikdo obžalován? Už byl někdy obžalován nějaký vlastník lodi někde na světě? Nebo je to zkrátka nemožnost a vy to akceptujete? Děkuji. Lindo? Kolega Nikos Chrysogulos má slovo, prosím. Děkuji. Otázka rozebírání a e, demontáže lodí je velice ošidná. V mnoha zemích e, jde opravdu pouze o rozebírání. Nejsou tu žádná bezpečnostní opatření a žádná pravidla pro ochranu životního prostředí, anebo jsou, ale nedodržují jí se. Musíme se tedy zasazovat o recyklaci materiálu, ale bezpečným způsobem a ekologicky šetrným. Můžeme se zamyslet nad tím, co eh, tady říkal Karl. Já si myslím, že odvedl velice dobrou práci a stejně tak i na konferenci, která byla na této téma organizována. Musíme se zamyslet nad tím, co tam zaznělo, ale jsou tu i další formy e, odpadu a, je, a myšlenka e, rozšířené odpovědnosti výrobce, tak, aby e, výrobce se musel zas, za, zabývat svým výrobkem i po konci jeho životního cyklu. To je princip, který bychom mohli aplikovat i na tuto debatu. Máme tu loď, která je postavena a ta loďařská společnost by měla být odpovědná za eh, její reintegraci do výrobního cyklu. Jestliže a je na ní, jestli eh, ta společnost recykluje odpovědně anebo eh, změní vlajku. Na druhou stranu, to, co se děje, není jenom ekologicky neodpovědné, ale také se to týká myšlenky konkurenceschopnosti, zejména pokud jde o práci v nebezpečných podmínkách a nedodržování pravidel, tak eh, samozřejmě eh, toto probíhá v zemích, kde jsou nízké náklady, ale přitom jsou tam neakceptovatelné eh, praktiky při demontáži. Není to jen otázka posílení evropských loděnic, dotování evropských loděnic, ale spíše stanovení e, zdravých pravidel pro demontáž lodí, ať už se odehrává v Evropě nebo v Bangladeši. Potřebujeme přesnější uh, regulace e, v oblasti životního prostředí, které by mohly být vynucovány a samozřejmě musíme začít Evropou. To by bylo zajímavý, byl by to zajímavý počáteční bod stvoření fondu, jehož působnost by mohla být časem rozšířena na globální úroveň. Potřebovali bychom samozřejmě i procedury na vymáhání na mezinárodní úrovni, protože pokud nebudou vymahatelné, budou bezvýznamné. Musíme se tedy podívat na iniciativy v oblasti ekologických, ekologické politiky, které také tvoří pracovní místa a udržitelnou ekonomiku. Neměli bychom to nahlížet na něco, co tvoří ekonomické problémy, ale spíše eh, nové ekonomické eh, příležitosti a výzvy. Já jsem velice, eh, velice na mě zapůsobilo to, co Karl vytvořil. Myslím si, že přesně je jasné, v čem problém leží a jeho návrh je konkrétní. A já se ptám, jaká je jeho proveditelnost. Za současné právní situace bazilejské umluvy a e, hongkongské umluvy Tady samozřejmě, e, například když se podívám na pozměňovací návrh 43, kde je obsažen ten Karlov fond, tak já se domnívám, že je to idea z nereálného světa. Když se podíváme do reálného světa, tak zaprvé myslím si, že komise nemá eh, kompetence k tomu, aby něco takového zřídila a myslím si, že to není politicky prosaditelné. Měli bychom se pokusit hledat eh, instrumenty, které by byly proveditelné v rámci této problematiky. Je to samozřejmě, máme tu co dočinění se světovým problémem, a tady jsou veliké problémy s prosazováním ekologického práva. Jsou s tím spojené velké těžkosti a já si zkrátka myslím, že tento nápad je velice hezký, ale neproveditelný. V rámci současného právního rámce, kterého se drží i komise, bychom se měli podívat, jaké ekonomické nástroje by bylo možno najít. proto, abychom naše zařízení podporovali, naše evropské zařízení, abychom je zatraktivnili. Myslím si, že tyto aspekty musíme zohlednit. Musíme zatraktivnit evropské loděnice, ale tento fond si myslím, že v současné době není prosaditelný. Je potřeba ještě proskoumat, eh, do jaké míry eh, ten současný právní rámec eh, bude možno pravidelně kontrolovat. Je, je možné kontrolovat, co se děje s loděmi po konci jejich životního cyklu? Nebo jak zajistit, aby se lodě rozebíraly tedy v Evropě? Máme samozřejmě podobné problémy i s auty, s automobily, kde samozřejmě situace není tak hrozivá, ale je tu určitá záruka 20 letá a tak dále. Konkrétní finanční zvýhodňování a přímý vztah mezi eh, společností vlastníka a je jedno, kde sedí. Tady existuje určitá státní garance a je to tak jednoduché, jak to jenom jde. Ale myslím si, že tento systém, který je tu navrhován, je tak komplexní, že nemá v podstatě smysl se jim zabývat a není politicky průchodný. Já bych tedy poprosil, abychom ještě jednou prověřili společně s komisí a také to, co říkala eh, Linda McEwen. Měli bychom přeskoumat, do jaké míry bychom mohli najít jednoduché finanční prostředky, které by se konkrétně zabývaly tímto problémem. To je určitý dluh, který tu ještě máme vůči e, situaci v životním prostředí. Takže prosím, zůstaňme, zůstaňme nohama na zemi. Děkuji. Děkuji Richardu Zebrovi. Samozřejmě lodní sektor prochází eh, s nejtěžší krizí vůbec od roku, od konce druhé světové války. Tu podobná krize nebyla. Pokud tři, čtyři nebo pět lidí jde do konkurzu, tak eh, idea toho fondu je něčí, ně, ně, něčím, čím bychom se mohli zabývat? nebylo by smysluplné zřídit fond, protože tak máme tu velký nadbytek kapacity, dramatický nadbytek kapacity, který by takto mohl být odbourán. Nebo bych se mohl zasadit o to, aby bylo prováděno rozumné recyklování, které by s tím bylo svázáno. Tedy svázat nápad Karla Schlittera s eh, odbouráním přebytečné kapacity. Tím bychom možná zabili dvě mouchy jednou ranou. A byl by to přínos pro všechny. Ale je otázka, jestli je to proveditelné na úrovni členských států v rámci současné napjaté situace. Nechceme tu žádné další zdražení. Je, je samozřejmě levnější demontovat lodě ve třetích státech než v Evropě, ale konec je takový, že bychom mohli tedy svázat tyto dvě myšlenky, mohli bychom se tím ještě zabývat. Dám vám nyní slovo Karlovi. Dě- Děkuji. Já myslím, že je rozumné, že se toho zhostil Karl Schlüter i komise. Mám trochu obavy, když vidím, že za mnou sedí komise a právě proto, že předložila dobré návrhy, ale Richard Sebr se ptá, jak to vše budeme poté kontrolovat. I, e, to je i moje starost, například e, ona směrnice o automobilech. Podívejte se, evropští obchodníci s automobily e, s námi dělají, co se jim zamane. Takže ta definice e, kdy, kdo, kde rozhoduje, je důležitá. Myslím ale, že čím dál tím více máme zde nového spojence, který se nám rysuje a to je nové povědomí pro suroviny v Evropě. Je-li pravdou, že každý den bankrotuje eh, několik lodí, tři, čtyři, eh, pak eh, a jsou demontovány někde jinde ve světě, pak bychom měli volat o pomoc i evropský průmysl jak lze v souladu s tržními pravidly, to je důležité, a toho se chopil ku podivu i Karl Schlüter, jak to lze tedy realizovat v souladu s tržními mechanismy. Pak si myslím, že by to stálo za přemýšlení. Ote, opět otevírat bazilejskou umluvu asi nebude smysluplné. Já myslím naopak, že e, tržní hospodářství by se na to mělo podílet a divil bych se, kdyby silný evropský produkující nebo výrobní průmysl na tom neměl zájem. Takže myslím, že s nimi je třeba mluvit. Děkuji. Než udělím slovo komisi, máme zde ještě jednoho kolegu, který se hlásí, pana Sindakakise, a tím uzavírám eh, seznam řečníků. Děkuji. Thank you, Mr. President. And... Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poděkoval kolegovi za jeho úmysl Eh, ušlechtilý úmysl a práci. Nicméně ušlechtilé úmysly pokaždé nevedou k těm nejlepším cílům. Hodně jsem slyšel o evropských plavidlech. To si myslím, že je pojem, který je třeba ještě promyslet. Plavidlo nepatří konkrétní zemi, ale konkrétnímu majiteli. A majitel může změnit vlajku během pár hodin. A také to tak dělá. Může to učinit jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Pokud si bude přát, uniknout před rukou, která jej k něčemu nutí. IMO je organizace, která e, přemýšlí a postupuje velmi pomalu. Ale došlo, myslíme tedy ze strany Evropy, došlo k velkému zlepšení ohledně bezpečnosti eh, lodí a podobně. Protože teď bezpečnost v loďařství a v lodním průmyslu je jiná než před 20-30 lety. Pokud hongkongská umluva bude ratifikována těmi hlavními zeměmi, zatím je eh, ratifikován málo zeměmi, eh, pokud tedy bude ratifikována, a e, tak to bude znamenat, že když zde budou tato e, tato vrakoviště, která budou rozebírat e, lodi, tak se pomalu situace bude zlepšovat. Ale bude to pomalu. Já mám velké pochybnosti. My teď hovoříme o tom, jak legislativu zaměřenou ochranu životního prostředí implementovat v Číně, Indonésii, Bangladeši, Pakistánu. A přitom se nám nedaří, jak budeme o tom diskutovat v našem dalším bodu v samotné EU. Máme tady komisi, která nemůže zjistit, co se děje na plážích jednotlivých států EU. Co se tam děje s odpadky, jak se nakládá s odpadky v Evropě. A že bychom byli schopni dohlížet na to, jak funguje zařízení na druhé straně světa, Opravdu to chceme implementovat? O tom mám pochybnosti. Jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout úspěchu, pokud usnadníme implementaci hongkongské umluvy. A ještě poslední věc. Tito lidé pracují za 2 dolary denně. Problém tedy nespočívá v tom, že pracují na získávání e, surovin, ale že se jim vyplatí tuto práci dělat. Protože práci za tři dolary by nenašli. V tom je ten skutečný problém. A ten my nezměníme tím, že vytvoříme v Evropě nařízení. Děkuji a nyní bych chtěl udělit slovo komisi, aby zodpověděla na otázky. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. My jsme pečlivě naslouchali zpravodaji i stínovým zpravodajům a všem ostatním. Samozřejmě Předem a při přípravě tohoto zasedání jsme si bedlivě studovali zprávu napsanou panem zpravodem Šlitrem a komisi se to jeví tak, že všichni máme stejný cíl a to, aby recyklace evropských lodí byla udržitelná a to po celém světě. A také mi připadá, nebo komisi připadá, že máme společný základ, na jehož základě tedy chceme dosáhnout našeho cíle. A to, že chceme mít specifická pravidla pro recyklaci lodí a nahrazit, nahradit nařízení pro tento příklad tedy recyklace lidí, protože se zjistilo, lodí, protože se zjistilo, že eh, to, co doposud máme, není účinné. Podporujeme bazilejskou úmluvu a nemluvíme Nemluvíme o tom, že by evropská legislativa o nakladání s odpady měla být nějak zrušena. My se chceme zabývat jen tím, že bazilejská úmluva a nebo e, nařízení o odpadech nejsou zaměřené konkrétně a nejsou vhodné e, k recyklaci lodí k tomuto tématu. Protože e, je třeba zjistit, kdy loď se stává nebezpečným odpadem. To totiž záleží na rozhodnutí majitele a my to nemůžeme ověřit. Nemůžeme ověřit, kdy k tomuto rozhodnutí došlo. Zda to bylo v evropských vodách nebo mimo evropské vody. A neboli, kdy to ještě spadá, toto rozhodnutí, do evropské legislativy, neboli tedy e, nakladání s odpady podle evropských zákonů, či nikoli. Bazilejská úmluva, to především, neboli zpracování, nakládání e, s nebezpečným e, materiálem, tak to zůstává a proto jsme přesvědčeni, že je třeba toto podporovat dál. E, je zde celá řada příkladů, která nás vede k tomu, že chceme nadále pokračovat v tomto směru. Například je to otázka nakládání s nebezpečnými elektronickými odpady v Evropě. Ale když se podíváme zpět do několika posledních let, Bazilejská úmluva nebo její evropský eh, ekvivalent o nakládání s odpadem se ukázalo, že nejsou vhodné pro eh, nakládání s loďmi. Nepodařilo se tímto prostřednictvím zrušit některé nevhodné praxe při recyklaci lodí. A proto také Bazilická umlova žádala IMO, aby vznikla specifická úmluva, která by se zabývala konkrétně recyklací plavidel. Toto uznání, tedy e, nedostatečnosti bazilejské úmluvy pro recyklaci lodí, už byla uznána všemi zúčastněnými stranami v bazilejské úmluvě. Proto také se žádá ratifikace hongkongské úmluvy. Po tomto úvodu bych ráda řekla, že také ještě máme společné několik, společných několik dalších prvků, které jsou jak v návrhu komise, tak ve zprávě pana zpravodaje. Neboli, aby byla větší, eh, větší odpovědnost kladena na majitele, na administrativu, aby se zaměřila na životní cyklus eh, lodí, aby eh, zde byl inventář nebezpečných materiálů. A také sdílíme cíl zajistit, že stávající eh, a mm, nepřijatelná metoda eh, demontáže na pláži musí eh, být, že tě musí být zamezeno. Také se shodneme s panem zpravodajem u některých technických detailů a poznámek týkající se recyklačního plánu a inventáře nebezpečných materiálů. Také bych ráda zdůraznila, že recyklace lodí je hospodářskou činností. Eh, loděnice tímto vykonávají svůj biznis, své podnikání. Jde o to, aby toto podnikání odpovídalo eh, pravidlům pro ochranu životního prostředí a bezpečnost a zdraví na pracovišti. Ale jinak je to velice zajímavá ekonomická činnost. Chtěla bych vám to ilustrovat tím, že velká loď, jako ta, o které jsme teď hovořili, obsahuje kolem 10 tisíc až 400 tisíc tun oceli. A hodnota tuny oceli je kolem 300 eur. Takže jedno plavidlo, které má třeba 100 tisíc tun oceli, má jako druhotná surovina hodnotu 13 milionů. Jenom ta ocel. To jsou, teda, či, to jsou tedy čísla, o kterých hovoříme. Samozřejmě, že loděnice, která recykluje nebo chce recyklovat eh, lodi a chce být eh, eh, registrována v Evropské unii, musí dodržovat určitá kritéria. To znamená, že musí také patřičně zacházet s druhotnými surovinami nebo materiálem, který vznikne při demontáži, například toxické oleje a podobně. A to eh, podle bazilejské umluvy. Takže my se nevzdáváme bazilejské umluvy, to bych chtěla ještě jednou zdůraznit. A nyní bych se chtěla zmínit o tom ústředním prvku, který jsem si nechala až nakonec. To je ústřední prvek návrha, návrhu pana zpravodaje a to je ten návrh na vytvoření Evropského fondu. A že na základě tohoto poplatku eh, by se tedy vyrovnávala ona, ona náklad na eh, recyklaci. To je zajímavá myšlenka, už v už se ozvala. Když se hovořilo o e, demontáži lodí, už byla zvažována při vyjednávání s partnery e, hongkongské úmluvy. A je to obce, na kterou jsme se zaměřovali také při našem hodnocení dopadu našeho návrhu. Skutečnost je taková, že jsme tento návrh ponechali stranou, protože jsme zjistili, že podle našich analýz a také při konsultaci eh, se zúčastněnými stranami, že by to bylo komplikované a že by to přinášelo veliká, především veliká administrativní břemena. Takže váš návrh, eh, aby vznikl tento, tato pozitivní pobítka, eh, na to my odpovídáme tím, že bychom mohli mít negativní pobítku, neboli tedy odrazovat ale jsme zajedno v tom, že zapotřebí nějak podněcovat k dobrému chování či odrazovat od nevhodného chování. Musíme najít ten, tu správnou kombinaci eh, těchto pobídek či odrazování, tak abychom dosáhli našeho cílu. A to, aby eh, lodě byly globálně, eh, globálně demontovány za udržitelných podmínek odpovědící ochraně životního prostředí a ochraně Eh, zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Chceme, děkuji tedy za spolupráci vašeho zpravodaje a chceme, aby tento text byl co možná nejdříve účinný. Děkuji, snad byste snad byste mohli ještě zodpovědět na moji otázku. Existuje výměna mezi NV a DG Enterprise, podnikání, aby ta problematika, kterou máme v loďařství, že máme nadkapacity, které je nutno eh, odstraňovat, že by to případně mohlo být řešeno myšlenkou Karla Schlütera, oním fondem, tudíž, že bychom vytvořili jakousi společnou iniciativu je toto myslitelné, anebo to považujete za nereálné? Děkuji vám, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem na to neodpověděla už předtím. Ano, máte pravdu. E, v Evropské unii máme průmysl zaměřený na demontáž lodí. V současné době se nachází v krizi, jak jste uvedl, ale tento průmysl který odpovídává, odpovídá standardům ochrany životního prostředí. A my si přejeme to, aby globálně tento průmysl na demontáž lodí, toto odvětví, také plnilo standardy e, pro EU. Ale toto odvětví se zaměřuje na recyklaci jině, jiných druhů lodí. Takže se oni se specializují na menší plavidla, která nemohou e, se plavit e, po Eh, mořích nebo na vládní lodě, na vojenské lodě, válečné lodě, někdy z bezpečnostních důvodů. To znamená, že pro velké eh, obchodní plavidlo eh, tu, nemáme tuto kapacitu v EU a proto uvažujeme tedy situaci mimo EU a mimo OECD Eh, uvažovali jsme o, o kapitálových investicích, které by, mm, které by s tím souvisely a eh, povoleních možných a proto jsme nepracovali jen s kolegy z DG Transport, neboli my jsme jim předložili eh, tento návrh, ale hovořili jsme také z DG Enterprise, a vytvoření takovéhoto odvětví zaměřeného celkově i na obchodní loďstvo by znamenalo celé dekády práce. Naši kolegové se nyní zabývají návrhem zpravodaje a konkrétními návrhy, tedy týkající se Evropského fondu. A zcela otevřeně, protože chceme dosáhnout téhož cíle, e, zvazujeme i tuto možnost fondu, ale vybudování celkových kapacit v EU, které by byly dostatečné, by podle nás trvalo velice dlouho, pokud by vůbec to bylo možné z důvodu nákladů. Děkuji. Myslím, že tady došlo k malému nedorozumění. E, já jsem e, měl na mysli e, majitele lodí, protože pokud jde o loděnice, tak zaznamenáme v nadcházejících měsících, že dojde k dramatickému zániku loděnice a tím se to vyřeší. Děkuji každému, kdo se zajímá o toto téma. Já jsem se o to zajímal eh, už od začátku, ale čím dál víc mě toto téma skutečně bere, protože vím, že to skutečně zajímavý, eh, zajímavý námět. Je třeba vyjasnit, kolik peněz člověk potřebuje. Protože když hovoří o tunách v lodích, tak to může znamenat různé věci. Může to znamenat výtlak lodi, což je mnohem víc než váha, ta hmotnost lodi. Ale tady jde o hmotnost lodi, která by byla refundována prostřednictvím onoho fondu. To znamená, že to je částka mnohem menší, za mnohem menší hmotnost. Jedna a půl milionu tun je zhruba to, co se dá získat z jedné lodi. Ehm, v roce 2015 by mohlo dojít k nárůstu. Ehm, ehm, my počítáme jen eh, eh, rozdíl, na základě rozdílu jsme udělali tuto kalkulaci mezi nejvyšší částkou a rozumnou částkou za eh, demontáž. A nyní, když hovoříme tedy o tom fondu, tak by to opravdu bylo jen promile, jenom malá část, která by byla zapotřebí z, z objemu celkové částky. Christopher hovořil o tom, o principu. Já jsem eh, vyšel z podobného principu ze začátku, aby všichni nejdříve zaplatili a pak, aby všichni dostali prostředky z fondu. Já jsem si říkal, že by to bylo spravedlivější, ale potom mne napadlo, že některé, zem, některé lodi přijedou do Evropy jenom jedno nebo dvakrát. A to znamená, že by platili málo. A e, kdyby potom měli obdržet peníze z Evropského fondu, tak by ten Evropský fond musel být hodně přefinancován. A to znamená, že náklad na fond by hodně narůstal, třeba čtyřikrát. Takže mě napadlo, že by to možná bylo příliš mnoho. A opustil jsem tento návrh, protože mi připravil příliš náročný finančně a těžko implementovatelný. Je totiž nesmírně obtížné Eh, zjistit, jak, jak vypadala ta struktura vlastnictví. Každá loď má registraci IMO, ale jak bylo řečeno, vlastnictví se může změnit z okamžiku na okamžik. Takže velice obtížně by se toto pak pro, prosazovalo v praxi. A právě proto my můžeme být zodpovědní jen za lodě, které plují pod evropskou vlajkou nebo vlajkou zemí EU. Na ně se tedy může vztahovat tento fond, Evropský fond. A mne napadlo, že bychom to měli tím nejjednodušším způsobem, neboli, že každý by zaplatil za za ten svůj přístav eh, na zemi přístavu, například v našem členském státě ve Švédsku, abychom aby eh, zařízení bylo čištěno, tak ehm, zařízení tedy na pobřeží byla ještě aby docházelo ke správnému zacházení ze strany e, přístavu, tak každý, kdo přijíždí s lodí, musí zaplatit určitý poplatek tomu přístavu a tento eh, poplatek pak může být ze strany eh, přístavu využit eh, plně nebo částečně nebo určitým způsobem. Takže tento způsob využití přístavního poplatku by mohl být využit i na tuto příležitost, tedy demontáže lodi. Dalo by se, dala by se vyznačit určitá část těch prostředků a podobně. Právní servis nicméně přijde Eh, přijde se svým stanoviskem, ještě čekáme na stanovisko ohledně bazilejské umluvy a hodnocení dopadu. Souhlasím s vámi, že ten princip sám o sobě byl lepší. Ale politicky bychom tuto bitvu opravdu nevyhráli, Protože jsem se omezil tedy na řešení tímto způsobem, který jsem uvedl. Eh, chtěl bych odpovědět Vitoriovi. Ano, Počkáme na hodnocení eh, právní služby. Mluvil jsem s několika poslanci, kteří by se také přáli, aby eh, lodě spíše neodcházely z toho systému, ale aby zůstály uvnitř. Eh, nejedná se o neúspěch bazilické umluvy, ale jenom té části bazilické umluvy, která je využita pro lodě. Je třeba udělat určité eh, výhrady. Je, je jasné, že v některých případech ta loď se stane vrakem, například když už nemůže plout, protože motory nefungují ale stále eh, musíme eh, ještě počkat na rozhodnutí právní služby, která nám v tomto udělá větší jasno. Ke Chrisi Davisovi bych rád eh, poznal je. Já jsem si napsal něco o radě a nejsem se úplně si, jestli budete rozumět. Ano, rada ještě neřekla ne. To jsem si napsal. Členské státy se kterým jsem zatím eh, hovořil, řekli do jednoho. To je zajímavý nápad, to jsem zvědavý, jak to bude fungovat, ale nikdo neřekl, ne, to nejde. Všude máme stejný problém. Lidé se neřídí zákony. Ehm, odpověď panu Vandálenovi. Ano, vy jste mluvil o tom zcela správně, že bude trvat roky, než hongkongská umluva bude implementována. A dojde eh, v takové té špičce eh, v demontáži evropských eh, lodí v roce 2015. To víme už předem. Pravidla se změní. V roce 2015 spousta lodí tedy bude odvrakována ten rok. Proto by bylo dobré, abychom měli v roku 2015 už nějaké řešení. Takže já souhlasím, že je třeba něco zařídit ještě předtím, než bude ratifikována Hongkongská umluva. A úplně souhlasím i o těch eh, opuštěných lodích. Možná bychom měli to zařídit tak, aby ten fond mohl být využíván i pro tyto opuštěné lodi. I kdyby to nebyly lodě pod evropskou vlajkou. Je třeba se na to podívat, abychom zjistili, co s tím lze učinit. K článku 23. Ano, to je nejkontroverznější část. Ale je kontroverznější ten návrh od komise. I když já to zdůrazňuji s tím mým smyslem. Eh, komise hovoří o negativní pobídce a jak to, jak to podat politicky. Ale já um, um, jak už zde bylo řečeno, ehm, mnozí mohou říci, že je snadné se tomu vyhnout. I kdybychom měli ten článek 23, bylo by mnohem vznáčnější, eh, že bychom ji vůbec využili protože eh, by bylo eh, mnohem řidší způsob využití, kdybychom měli sankce. Takže podle mne by bylo možné eh, značně snížit nebo zkrátit ten článek 23. Ano, krize tu je. Ale to na druhé straně znamená, že vrakování narůstá. A já jsem chtěla, aby vzniklo takové schéma, nebo systém, který se bude financovat sám. Eh, to je tak, jak interpretuji vás ta situace. Já bych raději měl eh, systém, který se bude financovat sám. Ale pokud bych proto nezískal většinu, eh, můžeme se dohodovat o, o vašem nebo jednat o vašem návrhu. Ale ještě uvidíme. Já neříkám vašemu návrhu ne. Jenom je třeba zjistit, co zatím všechno bude, co se s tím bude dát dělat. Například u těch opuštěných lodí také, když není možné zjistit, komu patřila a tak dále. Ale to ještě musíme prodiskutovat. Eh, k Richardovi. Vy jste se zmiňoval o tom, že ten cíl by měl být realistický a proveditelný, ale podle mne právě takový ten můj návrh je. Nemůžete mít negativní incentiv, negativní pobídku za situace, kdy každý se může této, tomuto systému vyhnout. Právě takto vidíme, že, že Bazilejská umluva 14 let z tohoto důvodu nebyla implementována. Takže můj eh, pozměňovací návrh 44 se týká toho globálního fondu a to je schůdné řešení. Ono to není tolik administrativní zátěže, jak už řekl Petr ta, ta přístavní struktura tu je, stačí tam přidat jednu řádku a každý měsíc nebo každý druhý měsíc se této částky bude platit do toho fondu. Moje původní myšlenka, Kristofere, také bylo, aby, aby ty částky byly provázané s jednotlivými loďmi, ale ono by se velice těžko zpravovalo takovýmto způsobem. Proto je lepší, abychom měli tedy ten seznam, omezený seznam zařízení, eh, ve kterých mohou být demontovány lodě v Evropské Eh, podle pravidla Evropské unie, tak to by bylo mnohem méně administrativní, protože takováto struktura už existuje. Bylo by to tedy opravdu minimální množství eh, administrativní zátěže a bylo by to rozumnější, protože na jedné straně by se peníze dostávali a na druhé by se vraceli. Takže by to opravdu eh, bylo minimální, minimální administrativní zátěž, která by vznikla. A bankovní záruka, která je taky jako, jakousi negativní povídkou. Té by se dalo předejít různými technickými prostředky. A působilo by to mnohem větší administrativní zátěž, protože by to znamenalo provázat to s jednotlivou lodí. Pokaždé, kdyby se měnil majitel, muselo by docházet k nové změně v celém tomto e, systému. Zatímco, když přistává loď, je zde automatická plavba. Jednou zaplatí a jednou se zaplatí za to, že ta loď je demontována, když se stane vrakem. My potřebujeme nějaký demontážní plán, ten vrakovací plán, recyklační plán. A ten je implementován ve chvíli, kdy ta loď se skutečně stává vrakem a je demontována. Tímto způsobem by se to prosazovalo a administrovalo mnohem jednodušeji. Podle mého je to i nákladově výhodnější. si ano, my, nezměřím, eh, my nezměníme tu mzdu, která je nyní 2 dolary denně. S tím neuděláme nic. Ale to, co můžeme vytvořit, je pobítka pro recyklační firmy, aby se chtěli dostat na eh, seznam EU, aby měli přístup k Evropskému fondu pro recyklaci takže by se mohli snažit eh, dosáhnout našich standardů a mohlo by to lepšit i tamní situaci. Doufám, že tak jsem odpověděl na všechny dotazy. Budu se těšit na další diskuzi. Ale musím říct, že se na to dívám docela pozitivně. Nikdo neříká, že by to bylo nemožné. Jenom se mluví o tom, že problém je tu či onde. Ale už teď mohu říci, že hongkongská umluva pokud má být tedy neschudná a e, neproveditelná, a pokud ji máme mít jako, jako druhou k bazilické mluvě, která je neschudná, tak by to nepomohlo. Toto už je lepší, ale. Děkuji Karlu Šlitrovi. E, tím uzavíráme debatu o bodech pořadu jednání 5 e, a 6. Hluta pro podávání pozměňovacích návrhů je 17. prosince. Hlasovat ve výboru se bude 24. ledna. respektive hlasování bude 19. února a e, hlasování na plenárním zasedání e, je naplánováno na duben 2013. Děkuji za velice zajímavou debatu a také za ten filmový klip, který nám ukázal, e, jakým problémům tady vlastně čelíme. Dostáváme se k bodu 7 Eh, větší využití potenciálu opatření EU v oblasti životního prostředí, budování důvěry prostřednictvím lepších znalostí a lepší schopnosti reakce. Tady dám slovo eh, kolegovi Oresti Rosimu, zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Vidu z úvahy, která již zazněla v souvislosti s loďmi, neboli jak je důležité abychom nevytvářeli normy, které buď budou příliš zmatené nebo partikulární protože jinak by mohlo docházet k tomu, že se budou zavírat podniky nebo zařízení, která se tedy budou stěhovat někam jinam do prostředí, které bude pro ně v úvozovkách jednodušší. Toto prostředí ale nebude splňovat normy Evropské unie ani pro životní prostředí, ani pro další. Eh, oblasti, což může znamenat, že se bude navyšovat množství škodlivých látek v prostředí. A nyní bych chtěl říci, že bude zapotřebí asi mít většího eh, dialogu mezi jednotlivými DG, eh, například pro klimatické záležitosti podnikání a podobně. I my bychom potřebovali více dialogu s panem Tajánem například, který se u nás objevil dost málo. Předseda přerušuje. Promiňte. Promiňte, možná, že ti, kteří se nechtí zúčastnit debaty, mohli opustit v tichosti sál, tak aby zpravodaj mohl prezentovat svou zprávu. Protože jinak bychom ještě stížili dodržování eh, norem na ochranu životních prostředí. A je zapotřebí, aby členské státy měly rovnou pozici pro respektování eh, environmentálních norem. Už eh, jsme stručně probrali toto téma posledně, eh, bohužel ale pravidla jsou taková, že pro zprávu může mít maximálně 6 000 slov. V, pro, eh, v pozměňovacích návrzích se budu snažit tuto zprávu doplnit. Jaké jsou klíčové prvky zprávy? Najdete je v titulcích od mm, těch jednotlivých odstavců. Takže to je dopad na životní prostředí, zjednodušení administrativní zátěže, jak jsem o tom hovořil, což vede i eh, k určité eh, pobídce, potom vyšší transparentnost a zveřejňování údajů, potom záruky pro snadnější přístup k spravedlnosti ze strany občanů ohledně ochrany životního prostředí. To všechno spolu souvisí. Nedostatek hodnocení dopadu ze strany komise, kontrol, eh, předem a e, po e, provedení daného úkonu, nedostatek principu subsidiarity a e, proporcionality, právní nejistota. O čem bych se zmínil? Z roku 2008 23,5 všech porušování norem Evropské unie se týkají životního prostředí. K tomu je třeba ještě přidat to, že Eh, z mnoha zpráv vyplývá to, že mnoha oznámení ani nejsou eh, zveřejněna nebo nejsou eh, zaznamenána. A je třeba situaci řešit. Jaká jsou podle mne řešení? Já jsem samozřejmě otevřen všem poznámkám kolegům, ale předkládám nyní E, názor. Zaprvé je třeba lépe aplikovat e, právní legislativu, právní normy v EU ohledně životního prostředí, neboli lépe spolupracovat mezi institucemi na ochraně životního prostředí. Je zapotřebí lepší konzistentnosti, které jsou zaměřené na dopad e, politiky na životní prostředí a také informovanost. Neboli více musíme usilovat o to, aby se sdělovaly mezi státy a Evropskou unii osvědčené praxe o Eh, eh, legislativních normách. Musíme zlepšovat legislativu, reorganizovat administrativně struktury zaměřené na sběr údajů, komunikaci, přístup k informacím na všech patřičných úrovních, zintenzivnit pilotní činnosti mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, ať už je to EU, regionální orgány, zjednodušit normativu, abychom dodali právní jistotu. A také bych chtěl připomenout, že komise nepřinesla hodnocení dopadu, které by bylo eh, zcela vyčerpávající. Je zapotřebí mít globální hodnocení dopadu. Je zapotřebí zhodnotit využité nástroje což neznamená, že bychom nerespektovali normy pro životní prostředí, ale respekto, respektovat je s menší administrativní zátěží, abychom si mezi sebou vyměnili a používali ty osvědčené praxe Eh, abychom eh, předešli tomu, že nějaká dvě opatření budou stát proti sebe v rozporu. Neboli, jakým normám musí vyhovět eh, například výrobce automobilů. Stává se, že některé normy jsou ve střetu. Takže nejde o to, aby se nerespektovaly normy, ale aby ty normy bylo možno respektovat logicky také, aby zde byly, byla digitální řešení, digitální zpráva, která dosud není dostatečně využívaná. A také propagace, šíření větší sociální zodpovědnosti podniků a také eh, odpovědnost podniků za životní prostředí. A také jsem hovořil o přístupu občanů k právní ochraně v otázkách životního prostředí. K tomu máme určitou směrnici, která v prvním čtení stojí a nedostala se dál. Potřebujeme modely sociální eh, spravedlnosti a je třeba, abychom našli společné prvky, abychom vyjednávali, abychom se snažili řešit možné spory. Nejen tedy, abychom aplikovali represivní metody, ale je třeba, abychom se snažili přesvědčovat o tom, že respekt eh, environmentálních norem je výhodou pro všechny, že to není jen zátěží, ale že to je ve skutečnosti výhoda. A co se týče norem pro životní prostředí, ty se nesmějí stát překážkou pro investice. Musíme informovat eh, podniky o této legislativě s tím, že pro ně mají i určitý přínos aby tedy firmy nezavíraly své podniky a neodcházely do třetích zemí. Protože pak by mohla vznikat mnohem větší rizika pro životní prostředí, než která by mohla vzniknout zde. A také je třeba Eh, se zabývat závažně některými eh, odvětvími s ohledem na narušování hospodářské soutěže a životní prostředí. Takto jsem se tedy zmínil o těch nejdůležitějších prvcích. A pak tu jsou dvě nejdůležitější věci. Dialog, vést dialog na všech úrovních s komisí, Eh, mezi jednotlivými výbory parlamentu, eh, uvnitř Evropské komise, vést dialog s podniky. Za druhé, je třeba brát v úvahu to, že investice do životního prostředí nejsou zbytečným výdajem nebo jen povinným výdajem, ale metodou práce, která musí být konzistentní, protože bude ve prospěch všech. Děkuji. Karl Heinz Florenz, prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji, já mám zcela opačný názor než pan zpravodaj na tuto problematiku. Dělá mi velké starosti, že evropský průmysl nemá takovou konkurenceschopnost po celé Evropě. V mé oblasti, v mé zemi tak nevím, jestli je to podobné jako v Itálii. Ale když máte nařízení o e, obalech nebo o odpadech, tak ve Francii, v, ve Velké Británii nebo v Itálii se nestalo v podstatě nic, zatímco v jiných zemích e, tomu tak není. Já bych tedy se, od, se zeptal na komisi, jestli paní ředitelka, generální ředitelka vůbec ví o této situaci. Naším hlavním problémem je nedostatek národních opatření v oblasti životního prostředí. V Rumunsku nebo v Bulharsku eh, nejsou například vůbec žádná. Já bych opravdu chtěl říct. Kde tedy se co dělá? Já jsem srozuměn s tím, že potřebujeme méně pravidel. Jsem srozuměn s tím, že potřebujeme více opatření pro elektronický průmysl a tak dále. Ale jak budeme tyto věci provazovat, prosazovat? Komise nemá vůbec ani právo v sousedství Štrasburku proskoumávat, jestli úsporný plán funguje, jestli, jestli dodržuje správná pravidla. A co teprve v celé Evropské unii? Už bylo mnohokrát v tomto výboru řečeno, že standardy nemusí být vysoké, ale musí být možná dodržované. A to je tady potřeba, aby tu bylo eh, jasně napsáno. v některých členských zemích, včetně mého eh, křesťansko-demokratického ministra pro životní prostředí, nemohou souhlasit. V jiných částech eh, této zprávy je potřeba trochu vy, vy, vylepšit eh, znění. Na to je potom potřeba o něco více času. Děkuji. Děkuji. Dále má slovo Jolainen. Děkuji proveditelnost ehm, AKI eh, zdá se je ehm, jakousi posedlosti některých členů a bývalých členů tohoto výboru, protože když vytvořili některé zákony, tak samozřejmě nemohou být spokojeni s tím, že nejsou tyto zákony prováděny anebo nedostatečně prováděny. Já děkuji panu eh, kolegu Rosimu za návrh zprávy, ale dalo by se téměř říci, že se míjí tématem, protože sdělení komise se týkalo výhod z ekologických opatření EU a zpráva pana Rossiho obráží spíše nevýhody eh, eh, ekologické politiky EU nebo politiky ochrany životního prostředí EU. Takže bych řekl, že zpráva je jaksi obrácená. On sice vystihl některá zajímavá témata, ale ten celkový přístup je spíše negativní. Takže by bylo zapotřebí nyní postavit tu zprávu s nohou na hlavu, aby ta politika, kterou my zde razíme ve výboru pro životní prostředí, se opět eh, promítla v tom, co sdělujeme komisi i veřejnosti. Takže výhody a nejenom nevýhody. Já mám za to, že politika ochrany životního prostředí nesmírně přispívá inovacím a modernizaci a my víme, že neimplementace zákonu také způsobuje náklady. Takže mohlo by vzniknout 400 tisíc nových pracovních míst a investice ve výši 50 miliard eur, abych eh, uvedl tohle. Eh, číslo jen tak břicha. Kolega Rossi se sice potrápil s principem subsidiarity, to ale není otázka implementace subsidiarita hraje e, e, svou roli před e, legislativou EU, ale nikoli, když legislativu máme. Pak se stáváme právním společenstvím a normy by měly ve všech 27 zemích být transponovány a implementovány stejným způsobem. Faktem je, že lokální a regionální úroveň jsou velmi důležité. Právě na těchto úrovních jsou, je většina legislativy prováděna, ale peníze eh, samotné nepostačí. My jsme identifikovali celou řadu eh, deficitů, nedostatečná kapacita zprávy a dokonce bych řekl nedostatečné know-how eh, při provádění evropských zákonů. Jsou tady zcela eh, různící se praxe. Na straně jedné máme některé, kteří to umí moc dobře, i malé země s vynikajícím prováděním legislativy a pak druzí, kteří eh, skutečně eh, jakoby spadli střešně vůbec nevědí, jak v místě provádět například zákon o vodách. V sedmém akčním programu pro ochranu životního prostředí, které hodlá komise zítra zveřejnit, je naší prioritou číslo jedna pro nadcházejících šest let implementace, implementace, implementace se všemi nástroji, které k tomu potřebujeme. A také implementační partnerství. Myslím, že jsme dospěli tak daleko, že Evropská komise to to je evropská úroveň s národními, ale i lokálními komunálními úrovněmi by měla uzavírat partnerství s cílem pomáhat při eh, rovnoměrném implementování evropské legislativy. Jinak eh, se mohu připojit eh, ke slovům kolega, kolegy Florence tím, že ta zpráva by měla být sepsána trochu jinak. Uvidíme, co řeknou pozměňovací návrhy. Já bych si přál, pane kolego Rosy, pozitivnější přístup. Vy příliš eh, stavíte do popředí eh, nevýhody. Já spíš vidím výhody. Děkuji. Jolajnene. A nyní po řadě bývalých předsedů pokračujeme eh, kolegou Teodorem Skalakakisem. Prosím. Já bych eh, nejprve chtěl říct, že pokud jde o závěry zpravodaje, tak tu máme eh, vážný odstup, abych tak řekl, a zastáváme eh, jiné pozice. Pokud jde o naši politiku životního prostředí, jedna věc je jistá. Není, není pořádně implementována a nemáme tu uh, fungující uh, mechanismy pro kontrolu této implementace. To je realita. Já se domnívám, že bychom měli mít mnohem silnější a centralizovanější uh, nástroje pro monitorování a prosazování implementace naší politiky. Myslím si, že komise by měla být mnohem silnější a souhlasím s Karl Heitzem Florencem v tomto ohledu. Rád bych také upozornil na to, že potřebujeme vyšší zapojení občanů, ale odpovědným způsobem. Protože nastává tu takový jev, kdy e, zapojení občanů e, nastalo ne z důvodu ekologického, ale z jiných důvodů. V některých zemích eh, lidé využívali eh, této legislativy k tomu, aby zastavovali investice, aniž by to mělo jakékoliv právní opodstatnění. Měli bychom tedy zajistit, že eh, když máte právo, tak můžete něco zastavit, ale no, když máte pravdu, můžete něco zastavit, ale když ne, tak to nemůžete používat k vydírání zbytku společnosti. Protože my opravdu potřebujeme ekologicky šetrné investice. A potřebujeme, aby lidé využívali naši legislativu. A e, poslední bod. Už se v minulosti stalo, že jsme využívali e, ekologickou legislativu v e, průmyslové politice. Tedy k tomu, aby vydělávali sektory, které mají konkurenční výhodu. A to by se v budoucnu stávat nemělo. protože i to eh, podkopává společný základ, který všichni musíme sdílet. Děkuji. Děkuji. Krister Klas, prosím. Děkuji, omlouvám se. Já podporuji eh, Karl Heinze Florence, když říká, že je potřeba stejné prosazování ve všech členských státech a stejnou kontrolu a stejné měřítko tak bychom mohli eh, politiku životního prostředí eh, provádět jaksi eh, doma společen, v rámci společnosti. Když, když řekneme, že máme stejnou bezpečnost, stejné standardy pro všechny spotřebitele v celé Evropě, tak Evropa zajišťuje také to, co přichází ze zahraničí. I to samozřejmě musí splňovat standardy ale e, je pravda, že musíme neustále znovu opakovat, že tu máme legislativu, která byla přijata e, neuvěřitelně rychle, mnohem rychleji, než lidé stíhají vnímat. A s tím se pojí odpovědnost a já si myslím, že bych, bych měla apelovat na odpovědnost komise, aby zajišťovala koherenci mezi různými směrnicemi a nařízeními aby se tato nařízení vzájemně nepřekrývala. Takže to je moje výzva eh, pro komisi a vážení kolegové. Eh, ta cesta je velice teoretická a matematická a proto je samozřejmě také těžké eh, s ní být nějak ji vysvětlit, pochopit národními vládami a zákonodárci, abych, aby řekli, ano, chceme se držet tohoto standardu, chceme si ho ponechat a dosáhnout tohoto společného úspěchu a kapitálu, který je možno z toho vytěžit. I na mnoha pracovištích se mi zdá, poměrně těžké, že musí být z daňových prostředků eh, placen nějaký produkt, který jakou cenu má vlastně pro společnost. Eh, politika životního prostředí je tedy obrovská výzva a my všichni, včetně komise, si musíme položit otázku, když přibereme na palubu i společnost, tak eh, jestli je také možné prosazování všech členských států a objasnit hodnotu této politiky. To si myslím, že je velká výzva pro komisi. Děkuji. Eh, nyní udělím slovo komisi, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Komise je velice vděčná tomuto výboru za to, že jmenoval zpravodaje, který se zabývá naším sdělením. Eh, rád bych řekl několik připomínek. Za prvé, toto sdělení odráží priority, které komisař Potočník přisoudil implementaci. Sdělení eh, mělo stanovit eh, řadu klíčových myšlenek, jak zlepšit implementaci a já si myslím, že se všichni shodneme na tomto cíli. Pokud jde o specifika tak si myslím, že bychom tu mohli eh, vydestilovat jakési ideje v, této kontina- v, te- v tomto sdělení a eh, zhrnout je do šesti bodů. Ten první z nich se týká znalostí. Eh, to dnes ráno tu často zaznívalo v připomínkách poslanců ohledně důležitosti těch, kteří pracují s implementací, eh, ohledně důležitosti eh, informací pro tyto lidi. My tedy hledáme možnosti, eh, jak zlepšit informační toky, toky informací ohledně nejlepších praxí. To znamená větší využívání online informací, aby lidé mohli lépe sledovat, jak probíhá implementace na nejnižších úrovních Další myšlenkou eh, je potom networking, tvorba eh, sítí mezi experty. A ta zahrnuje různé typy sítí, například už nyní eh, spolupracujeme se sítí soudců, která umožňuje justicím v celé Evropě sdílet zkušenosti v oblasti, v oblasti případů. To je velice praktický způsob, jak šířit porozumění a znalosti mezi soudci různých členských států. Dále tu máme sítě inspektorátů, které také se dělí o postřehy z praxe a plánujeme velice úzce spolupracovat s výborem regionu, abychom mohli citlivě reagovat na problémy eh, regionálních a místních úřadů a tím eh, doufám, že budeme také schopni reagovat na eh, určité obavy pana Rosiho. Dále jsme identifikovali další mechanismy, jako je přístup ke spravedlnosti, na což upozornil pan Rossi i někteří další. My důkladně pracujeme v této oblasti v tuto chvíli. Provádíme studie, samozřejmě i soudní dvůr vynesl několik důležitých eh, eh, rozsudků v tomto ohledu. A pokud je o ten návrh komise z roku 2003, tak ten nepřinesl velký pokrok. Nicméně soudní dvůr vynesl výnos, který znamená eh, lepší možnost pro lidi k tomu, aby se účastnili eh, sporů týkajících se životního prostředí u národních soudů. A to je něco, s čím chceme dále pracovat. Další myšlenky se týkají eh, mechanismů eh, šíření povědomí, informačních kampaní, jak zajistíme, aby občané se mohli angažovat konstruktivně pokud jde o e, jejich starosti a těžkosti na vnitrostátních úrovních. Dále se výrazně soustředujeme na důležitost inspekcí. Mnoho problémů, eh, které eh, vidíme, jsou výsledkem nedostatečné kontroly na nejnižších úrovních. Když se podíváme do celé EU, tak vidíme, že opravdu jsou tu příklady členských států, které si vytvořily poměrně sofistikované přístupy eh, za minimální administrativní zátěže, které nicméně jim umožňují účinně zasahovat a řešit takto problémy se životním prostředím. A my bychom rádi eh, se postarali o to, aby se tyto nejlepší praktiky staly normou v celé Evropské unii. Takže abych to stručně shrnul, eh, pane předsedo, eh, pracujeme na celé řadě různých iniciativ a doufáme, že některé z těchto iniciativ budou figurovat v návrhu sedmého akčního programu pro životní prostředí, který doufáme bude vypracován velmi brzy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chce k tomu pan zpravodaj ještě něco říci? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych rád poděkoval kolegům z výboru. A úplně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o té výměně dobrých praxí, přístupu ke spravedlnosti eh, ze strany občanů, eh, šíření poznatků, informací. S tím zcela souhlasím. Co se týče eh, toho, co říkali kolegové, tak myslím, že to podobné. Pan Florence říkal, že zapotřebí optimalizovat pravidla, aby byla aplikovatelná, to jest mají být jednodušší a proveditelná. Úplně souhlasím. Totéž říkala i kolegyně Krista Klas ohledně těch předpisů, které e, samozřejmě musí být přijaty co možná největším počtem států. Musíme ponechat určitý prostor, ale pokud má tento systém v Evropě fungovat, musí být stejný pro všechny. Teodoros hovořil o alternativách, nesouhlasí úplně se zprávou a hovořil o e, pevnějším postoji e, komise. Já si myslím, že to je úplně v souladu s tím, co se očekávalo. Větší účast občanů. Ano, i to jsem zmiňoval já, tak to zmiňovala komise. Ale každopádně, pokud přinesete pozměňovací návrhy, budu velice rád a, a budu rád, když je budu moci zapracovat Joe Linen také. Víte, do jaké míry jsme diskutovali a dohadovali se s Joe ale tentokrát mu chci poděkovat, eh, protože eh, jsme poměrně v souladu a hovořil o negativních aspektech, a tedy o převážení negativních nad pozitivními. Ano, jsou tu tyto pozitivní aspekty, samozřejmě já je oceňuji komise také, ale pokud chceme dosáhnout něčeho více, musíme se snažit odstranit negativní aspekty. To znamená zdůrazňovat to, co je negativní a snažit se to odstranit. Takže já sám je hodně souhlasím v tom směru, že pak zapotřebí aplikovat pravidla, která napíšeme. Souhlasím také s koncepcí subsidiarity a toho, že normy musí být přejímány členskými státy a považuji za úspěch, že pro jednou spolu aspoň částečně souhlasíme. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Pane Rosy. je vždy dobře myslet pozitivně a s pozitivním eh, pocitem eh, jít životem. To věci eh, usnadňuje a abychom i kolegům usnadnili život, tak pozměňovací návrhy mají být předloženy do 30. prosince. V lednu pak budeme ve výboru hlasovat a v únoru a březnu počítáme s hlasováním o zprávě na plenárním zasedání. Tím pádem kterém jsme uzavřeli tento bod a přistupujeme k poslednímu bodu tohoto dopoledne a sice bodu číslo 8. Námitka podle článku 88 odstavec 2 použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu. To nezní velmi napínavě, ale určitě to za chvíli napínavé bude, protože v tom je i určitá explozivnost v tomto tématu a jako prvnímu bych eh, chtěl udělit slovo sponzorům, čili autorům této námitky a to eh, jsou kolegové. První je Linda McEwan. Děkuji, pane předsedo. Důvod, proč jsem na toto upozornila, je postup, na který upozorňují eh, veterináři pracující na jatkách, inspektoři a různé organizace protože nás upozornili na své obavy související s tímto opatřením. Jedná se o hygienickou záležitost pro Evropskou komisi. Samozřejmě důvod, proč se tím zabýváme právě dnes, není úplně eh, ten, eh, eh, ten týž názor jako Evropské komise ohledně změny předpisů pro hygienu. Jedná se o obchod spíše mezi Spojenými státy a Evropou, o dovozu hovězího do Evropské unie kolegové si spomenou, že před několika lety Evropská unie zakázala um, injektování umělých hormonů do hovězího. A pak došlo eh, k dohodě, že Evropa doveze x tun eh, amerického hovězího, které nebude eh, zpracováno s pomocí hormonů. Nicméně pravdou je, že všechno hovězí ve Spojených státech je eh, tedy omýváno eh, mm, eh, kyselou mléčnou v, průběhu toho jatečního procesu. Kyselina mléčná, jak říká EFSA, je, je bezpečnou látkou, to je pravda. Ale problém, který, který, o kterém hovoří lidé pracující v oblasti hygieny, že když použijete mléčnou kyselinu v průběhu toho procesu na té produkční lince, tak to může pomoci skrýt problémy, které vznikly s hygienou u toho kusu masa. Pokud kyselina mléčná je využita až na samém konci tohoto procesu, nejdříve to mm, Skot je poražen. Jde celou tou linkou. Je provedena veterinární inspekce tak podle evropských zákonů se smí omít jatečně upravené e, zvíře teprve po konci toho produkčního procesu na jatkách a jen čistou vodou pitnou, zatímco ve Spojených státech se používá kyselá mléčná a na začátku procesu, což znamená, že by to mohlo skrýt kontaminaci v průběhu té e, zpracovací linky. Evropská e, komise přinesla několik návrhů a ten původní návrh v, něm, v tom původním návrhu si nepřála Evropská komise, aby v průběhu eh, produkce mm, hovězího masa na jatkách bylo použita sám mléčná, ale až na konci. Zatímco ve Spojených eh, státech se používá v průběhu tedy zpracování na jatkách, ne na konci produkční linky. Právě proto dnes máme tento návrh na stole. Není to věc zcela nesporná. Proto to, zapo- proto to potřebuje veřejnou debatu. Na radě není žádná většina pro e, návrh komise. Několik členských států e, psalo námitky na posledním zasedání rady proti návrhu komise. Až to najdu, tak vám povím, které členské státy to byly. V tuto chvíli Vlády, které jsou proti, jsou následující. Francie, Rakousko, Řecko, Lotyšsko, Polsko proti komisnímu návrhu. Maďarsko, Bulharsko, eh, další se zdrželi, to znamená, že není většina. Bude, kdyby se mělo hlasovat za pár dní, tak by to vypadalo tak, že by na radě nebyla žádná většina, která by hlasovala pro návrh rady. To znamená, že by se tento návrh vracel komise, aby se rozhodla. To znamená, že ministři nebudou hlasovat, nerozhodnou. A to si myslím, že je výborné pro demokracii. To bychom měli totiž prodiskutovat na veřejnosti. A chtěla bych se zeptat komise ještě na něco. Pro, pokud je tak dobré pro hygienu masa, používat kyselinu mlečnou. Proč s tím nepřišla komise dřív? Proč se neříkalo, udělejme to pro Evropskou unii? Jaký prospěch z toho má evropský spotřebitel? Vy nenavrhujete, aby se to používalo eh, pro hovězí maso eh, obecně. A naopak podniky, které používají kyselinu mléčnou, tak musí toto, musí toto uveřejnit aby, aby tedy eh, vznikla tato informovanost. Proč tedy v současné době nemáme takovéto etiketování eh, pro použití kyseliny mléčné eh, při zpracovacím postupu na jatkách? Já chápu, že je to určité opatření, že Spojené státy a komise to možná může potvrdit. Zdá se, jak je to s dovozem evropského hovězího do Spojených států? Není ještě zakázáno po té krizi z BSE? Zabýval se tím někdo? Není tu pro tento americký zákaz eh, žádný vědecký podklad, alespoň pro tu chvíli. Já chápu, že kongres říká, že by se mohlo něco stát, že se tím mohou za mě eh, zabývat a zrušit ten zákaz, ale nic takového se ještě neprovedlo. Takže v našem stanovisku vidíme, že takovéto zavedení kyseliny mléčné nepřináší žádný prospěch evropskému spotřebiteli a eh, naopak lidé, kteří se zabývají hygienou, tak ani není Eh, není zde žádné opatření, které by umožňovalo tedy etiketování takto, eh, takto zpracovaného masa. Doufám tedy, že kolegové se nad tím zamyslí velice vážně a myslím, komise by se měla také nad tím znovu zamyslet a měli by přemýšlet o tom, zda kyselá mlečná by měla být používána, eh, zda by tedy má být používána vůbec v průběhu toho procesu, anebo zda až na samém konci. Proč bychom měli měnit věc, která nám doposud žádný problém nedělala. Naši spotřebitelé by ze zavedení takové věci neměli žádný prospěch a není vůbec žádný důvod k abychom něco takového činili. Děkuji mnohokrát, Lindo McEvans. A nyní má slovo Dagmar Berend. Děkuji, pane předsedo. Pouze k doplnění toho, co uvedla Linda. McEvans, my v podstatě tady nediskutujeme o eh, potravinové hygieně, ale o obchodu. A když se ohlédneme kolem sebe, kdo nás chce přesvědčovat, tak eh, vidím na všech eh, tvářích vidím, kdo je přesvědčen, kdo není přesvědčen, počínaje nejvyššími hierarchiemi. Takže my se prostě musíme rozhodnout, co chceme. Věříme, že nová obchodní dohoda se Spojenými státy je důležitější částí toho návrhu a tomu obětujeme pak tuhle část. Byla jsem eh, překvapená, eh, že ve výboru pro komitologii kudy probíhají různé dokumenty, padl návrh, že eh, ta kyselina mléčná může být aplikována až po pitvě. To je to znamená na, na samý závěr procesu, ale to není to, co e, je nám předloženo. A mm, věřím, že komise bude schopna nám dát odpověď na to, proč se tohle změnilo. Odpověď, e, proč se to změnilo, je, že když je to e, postmortem po bitvě, tak už to není pro USA a další zajímavé. Ti, kteří se domnívají, že to je e, zanedbatelné téma, nám říkají, že EPSA předložila vědecké stanovisko. Vědecké stanovisko e, agentury Epsa v tomto případě je, musím říci, jedním z těch, které lze použít, když budeme EFSA vyčítat její pochybení my jsme jí předložili otázky, EFSA eh, odpověděla na dvě a pak řekli, eh, na ostatní nemáme dost dat, ale asi to bude tak a tak. Jediná věc, eh, na kterou se odkazovali, byla bezpečnost, ale nikdo z nich neřekl, že kyselina mléčná je pro lidi nebezpečná. Ehm, ani my neříkáme, že je nebezpečná, ani že je jedovatá. Jediné, co říkáme, je, že to je kamufláž nebo může být kamufláží eh, potravinové hygieny. V tom procesu dochází k několika eh, eh, pochybením. Problémem je, že tady jsou v sázce hygienické postupy, dále je zde riziko že to zabíjí všechny bakterie eh, při aplikaci, ale také tím pádem ty dobré bakterie, které mm, bojují nebo zneškodňují ty zlé eh, nebo špatné během transportu. Dále eh, během transportu pak není ani možné provádět namátkové a spolehlivé namátkové odebírání vzorku. To znamená, že jasná odpověď je, že pokud bychom chtěli používat eh, kyselinu mléčnou i my, tak už, by, už bychom měli dávno takovouto legislativu. Vidím, že tam eh, se svou moudrostí sedí část eh, DG Sanko a myslím, že tito um, chytří pánové a dámy by nám už dávno byli navrhli um, použití kyseliny mléčné, ale neučinili tak a tudíž se nedomnívají, že to je tak zcela nezávadné. Eh, vy si ale myslíte asi, že to lze obětovat na oltář um, uzavření dohody uh, o obchodu s USA ale eh, my tady nerozhodujeme o ochraně eh, spotřebitelů. Vidím tady pana Dematího a jsem si jistá, že on je mnohem povolanější, aby nám vysvětlil problematiku, která se zatím skrývá. Já jsem jednou z těch, která již bojovala proti oním eh, umělým hormonům a my jsme tu bitvu prohráli a bylo to bolestné. My, my jsme to chtěli blokovat, ale část eh, našeho průmyslu, Matias to dobře ví, byla podrobena vysokým sankcím eh, za to v minulosti. Z hlediska ochrany spotřebitelů je to neobhajitelné. Je-li to obhajitelné z hlediska obchodu, to nevím, ale pak bych eh, chtěla, aby se to pojmenovalo pravým jménem, že totiž děláme něco, co by eh, podle nás nemělo platit v Evropské unii, ale my to obětujeme, dáváme někomu dar a výměnou doufejme za eh, mnoho dalších darů od nich. Děkuji. No já nemám mnoho, co bych dodal po té, co hovořila Dagmar a vysvětlila naše výhrady. I v tom stanovisku, jak vedla Dagmar, nezou zvažovány patřičné aspekty, jak se dívají na nedostatek eh, hm, konkurence běžné mikroflory bakteriální eh, by hm, umožnila šíření patogenní mikroflory. Takže, jak my všichni říkáme, my se nebojíme kyseliny mléčné, ale snížených hygienických standardů a možného dopadu na kvalitu masa, které se dostává ke spotřebiteli. Ale nemám mnoho, co bych dodal. Kromě toho, že pokaždé, když nesouhlasíme se spojenými státy, nemůžeme to sevět do této perspektivy. No, toto je obchodní konflikt, anebo toto musíme učinit. Ne. My bychom se měli řídit našimi eh, právními normami, našimi předpisy, tím, co je pro nás správné. A pak někdy může dojít ke konfliktu se Spojenými státy. Ale já tu nejsem o toho, aby mi říkali Spojené státy, co mám dělat. Pokud si budeme myslet, že něco uděláme dobře, tak to uděláme. Ale vždy musíme eh, vydržet i eh, ty eh, dopady, které věci mají. My říkáme Spojeným tom, že jsou naši přátelé. Dobře. Ale já si nemyslím popravdě, že by toto mohlo poškodit naše obchodní vztahy takovým způsobem, abychom to museli ospravedlnit tím, že porušíme naši běžnou logiku a že ponecháme stranou hygienu ve zpracování masa a v kvalitě masa pro spotřebitele. Máme volbu. Děkuji. Karle Schlüter a nyní mám celou řadu kolegyň a kolegů na seznamu, přečtu je a pak uzavřu seznam. Corinne Lepage, Peter Liese, Mayat und Chris Davis und Sophie Okuni. Habe ich Zapomněl jsem na někoho? Ještě pan Báky, Bangi. A tím uzavírám seznam. A mám prozbu na všechny kolegy. Prosím, dbejte na stručnost, abychom měli ještě možnost vyslechnout odpověď od komise Máme tady zástupce DG Sanko a světe div se také zástupce DG Obchod. Takže prosím o stručnost. Paní Zomr. Děkuji, pane předsedo. Ano, Máme vynikající hygienické předpisy, my jsme velmi přísní v EU, ale přesto ročně zaznamenáváme asi 320 tisíc případů infekcí způsobených potravinami. To znamená, že není nesmyslné přijmout eh, dodatečné opatření. Souhlasím s kolegyní Ruth Berendt, že, i, že jde i o obchod, nikoli výlučně, ale i o obchod, ale nejenom proč bychom e, neměli připustit, aby tato přirozená kyselina, která se nachází i v našich svalech, z toho také vzniká svalová kocovina, že to bude použito jako dodatečné opatření, abychom zajistili, že maso, které je velmi e, choulostivé, například když se z toho dělá sekana a e, může být teda snadno napadnutelné různými bakteriemi, eh, kampylobakteriemi, salmonelou a tak dále. Bylo to tímto opatřením ještě upraveno navíc. V radě, ano, nepanovala jednota, ale přesto je tam výrazná většina pro e, návrh, a sice 14 členských států a čtyři se zdrželi. To jsou ti, kteří se nejsou jednoznačně proti. To je už 18 členských zemí. Tudíž bych neřekla, že rada kategoricky tento návrh smetla ze stolu. Možná, že rada i vyčkává eh, stanoviska parlamentu a to je poměrně pozitivní vývoj. Ještě bych chtěla zdůraznit, že jednou z podmínek návrhu komise je, aby odběry vzorek, které jdou eh, eh, na mikrobiologické testy upravených těl, kde se zkoma zdali mm, mm, byla eh, během jatek dodržována pravidla, že tedy ta mléčná kyselina má být použita předtím, poté. To znamená, ne, nemůže eh, docházet k zakrytí eh, nepříznivé hygienické praxe. Je to dodatečné opatření a nikoli snaha něco zastírat, nějaké fušerství tady skrývat. A chci ještě zdůraznit, že je zapotřebí přece mít i dokumentaci o úpravě tou kyselinou mléčnou výrobci potravin, kteří se rozhodnou pro použití kyseliny mléčné ke snižování mikrobiální kontaminace, e, to musí dokumentovat a před postupem k dalšímu kroku eh, zpracování musí poskytnout informace. A jestliže komise rozhodne, že to musí samozřejmě platit i pro importované maso, a to jsou naše zásady, že naše pravidla musí platit i pro importované zboží. Pak skutečně nemám velké eh, námitky a pochybnosti. Já nepatřím k těm, kteří eh, naservírují američanům vše, co si přejí. Vím, že jsme se již eh, pustili a odhodlali k řadě ehm, ehm, diferencí eh, s USA, ale v tomto případě například o klonování, ale v tomto případě si myslím, že k tomu můžeme přistupovat ve skrze pozitivně. S usnesením tedy nesouhlasím a jsem pro její zamítnutí. Děkuji. Děkuji a Corinne Lepáš. Děkuji vám. Já úplně podporuji stanovisko Dagmar a Karla Šlitra. Především je úplně jasné, podle mne, že se jedná o tlak eh, obchodu a ukazuje nám to také přítomnost eh, DG pro obchod, abychom změnili naše předpisy. Připomněla jste nám tu klonování, Eh, vidíme, eh, jaká je situace, dopad je jasný, jaká je. Mm, musíme vidět, zda je tu nějaká výhoda pro evropského spotřebitele, eh, pokud něco takového zavřeme. To, že mlečná kyselina není nebezpečná, ještě není důvod. Podmínky, za jakých je používána, jsou zásadní. Jedná se o zničení bakterií, což neumožňuje odebrání vzorku Eh, s, patřičnými, s patřičnou jistotou o správnosti výsledku. A mm, kyselinu mléčnou můžeme takto používat tedy nebo jiné podobné eh, látky, které by mohly být využívány tímto způsobem eh, na ošetření masa ale spíš by bylo vhodné, aby se zlepšovaly mm, hygienické podmínky na jatkách. Důležitá otázka je, podívat se na to eh, z, ze strany výrobců masa, našich producentů. My se neustále snažíme zlepšovat hygienické podmínky. Hodně nás to stálo jak ekonomicky, finančně, tak z lidského hlediska. A z tohoto hlediska se také musíme dívat na navrhovaný, navrhovanou úpravu kyselinou mlečnou. Já budu mluvit něme, eh, anglicky, protože tu mám pár poznámek v angličtině. Kyselina mléčná je přirozená látka, přírodní látka. A koncentrace uváděná komisí je poměrně nízká oproti koncentraci, kterou máme eh, v živočišné říši eh, obsaženou běžným způsobem. Vyslechl jsem další argumenty, o kterých jsme také diskutovali ve skupině EPP. Renáte Zome nám předložila eh, stanovisko, ale já jako zpravodaj o základním dokumentu mám dotazy. Už jsem to předložil komisi písemně a znovu to přečtu. Pan Šnovart píše, jak jsem to pochopil, tento návrh tak. Využití kyseliny mléčné na jatkách je jen možné na konci procesu jatečného zpracování, poté co jsou odebrány vzorky zaměřené na zjišťování mikrobiologických hodnot a bakteriálních hodnot. A tady budu mluvit německy. Rád bych od komise slyšel, zdali je toto správná interpretace. Zcela jsem to totiž nepochopil. V příloze k návrhu komise eh, stojí toto, v Němčině cituji, před použitím eh, kyseliny mléčné eh, u jatečně opravených těl skotu je nutno odebrat namátkové vzorky za účelem posouzení mikrobiologických kritérií. A v usnesení stojí něco jiného. A chtěl bych poprosit komisi, aby nám to ještě jednou objasnila co jsou vlastně ony postmortem inspekce. Nejsem veterinář, neumím si to vysvětlit. Jsou to půlky, tak to zvíře je mrtvé, takže v tom nevidím rozpor a v podstatě nemůžu provést postmortem kontrolu dříve, než mám z toho zvířete půlky nebo e, čtvrtky. A e, proto bych e, také poprosil, aby se komise vyjádřila k úvodním ustanovením NAP, tam eh, jsou vypíchnuty eh, dvě eh, nevýhody té úpravy, že je tím ničena normální flora, tudíž by ale i pečení masa mělo být škodlivé pro potravinovou hygienu, to neumím posoudit a potřebuji odbornou odpověď zdali to zvyšuje kontaminaci. Takže bych rád slyšel odbornou odpověď. Děkuji a nyní má slovo paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. I já bych ráda slyšela odpovědi na otázky, které nadnesl Petr. Jenom několik málo připomínek. Mě poněkud znepokojuje ten dojem, že pěstění eh, hovězího dobytka, který, které si zažilo špatné časy eh, v době krize BSE, se velice zlepšilo a bylo by špatné, kdyby se teď vrátilo ke špatným praktikám jenom kvůli eh, kyselině mléčné. Nařízení 853 z roku 2004 se tomuto věnuje, takže je možné, že je to neopodstatněná obava. Druhá otázka. Zaujalo mě, když se tu lidé smáli tomu, že je tu přítomen zástupce generálního ředitelství pro obchod. Já si nemyslím, že obchod je zprosté slovo. E, myslím si, že je to e, aspekt, který je velice relevantní pro tuto debatu. E, je zásadní také ochrana spotřebitele, ale neméně i obchod je značné důležitosti pro naše občany. Takže já zastávám stanovisko paní Zomr i dalších, že když EFSA vynesla, jak kolegové řekli, o bezpečnou látku, ale pouze chceme, aby byla e, používána správně. To je velice důležité. A ráda bych, aby se komise k tomuto vyjádřila. A opakuji, že problém s obchodním e, aspektem je ten, že e, obchod je dvojsečný. Sice přináší přínosy, ale není nutné, abychom kvůli němu snižovali standardy. A já eh, souhlasím s předchozími řečníky, že je důležité debatovat o tom na veřejnosti. Myslím si však, že regulace používání kyseliny mléčné, vzhledem k tomu, co o ní řekla EFSA, eh, bychom měli podpořit a proto nepodporuji nařízení, které je v tuto chvíli na stole. Děkuji, Chris Davis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že se tu shodujeme na tom, že eh, Kyselina mléčná je e, běžná a neškodná, pokud jde o lidské bytosti a že eh, hovězí ošetřeno kyselinou mléčnou je na pultě zcela nerozeznatelné od eh, jiných. EFSA říká, že používání kyseliny mléčné je bezpečným a efektivním způsobem odstraňování patogenních bakterií. Dále EFSA říká, že neexistuje žádné riziko z používání kyseliny mléčné, pokud jde o ochranu spotřebitele a o životní prostředí ale může eh, významně snížit mikrobiologickou kontaminaci takže kdybychom se starali o ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin, tak bych se zeptal komise. Proč komise nenavrhuje legislativu, která by vyžadovala, aby byla kyselina mléčná používána v evropských jatkách? Sofie Okony, prosím. Merci, euh, Děkuji vám, pane předsedo. Otázka, která zde zazněla, je, zda návrh komise zásadním způsobem mění základní princip potravinové hygieny v souvislosti se zpracováním hovězího na jatkách. Ne, protože mlečná kyselina umožňuje dodatečné prostředky ke zlepšování potravinové hygieny hovězího masa. Ale teď jsme v ekonomické krizi. A ta způsobuje, že je možné, že proto, abych, aby se snížily výrobní náklady, objeví se tendence méně usilovat o potravinovou eh, hygienu od samého počátku, protože e, je známo, že kyselina mléčná může následně eliminovat e, různé e, negativní mikrobiotické činitele na povrchu masa. Takže ekonomická krize, situace v hospodářství může způsobit i s tím, že je zde konkurence, že se budou snižovat základní principy potravinové hygieny. A to je skutečně otázka, kterou si musíme položit. Stejně tak, e, není to předmětem onoho textu, který zde máme. Příchod masa na evropský trh, který je zpracováván v Americe jinak na základě jejich hygienických e, procesů. E, do jaké míry odpovídá našim hygienickým předpisům? Já teď Souhlasím s tím, co říkala paní eh, Somer, ale v té ekonomické krizi, kterou prožíváme, si myslím, že by to znamenalo otevřít pandořinu skřínku. A znamenalo by to eh, způsobit riziko našim spoluobčanům. Erik Banky. Děkuji, Erik Banky. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, igyekszem elnök úr kérésének megfelelően. Děkuji. Ah. Kérdés előtt. Děkuji, já se pokusím to říct rychle. Je to obtížná věc. Nepochybně je zde určitý tlak komise na nás. A měli bychom se zmínit o věci, která zde nebyla úplně zmíněna, protože se jedná o e, proces používání hově, e, kyseliny mléčné na hovězím, a které potom vydrží déle než kdyby se nepoužily eh, bakterie mléčného kvašení, kyselina mléčná. Nezávisle na, na tom, v které fázi zpracování by se použila kyselina mléčná na hovězím. Každopádně to má dopad na kvalitu masa. Musíme přemýšlet o tom, zda vůbec dovolíme takovýto proces a také musíme myslet na to, zda jatka jsou jakýmsi uzavřeným pracovištěm, kde se nepoužívají nebo se neobjevují bakterie a zda využívají jen čistou pitnou vodu. Pokud jatka nemají dobrou situaci a budou cítit tlak eh, konkurence, mohou využívat kyselinu mléčnou a Eh, to může změnit situaci vůči jejich konkurentům a to může způsobit těžkou situaci například v Maďarsku. Takže z toho vidíme možné závěry. Myslím, že na sledujících 20 letech otázka potravinové bezpečnosti nebude jen eh, na vrcholu našich hodnot, ale bude skutečně základní, zásadní hodnotou, na kterou musíme vždy myslet. Děkuji a nyní bych rád udělil slovo komisi. Nejprve DG Sanko. Je tu přítomen ředitel, Van Gotem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve rád ujistil všechny poslance, že Evropská unie má velice vysokou úroveň eh, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví a my nikdy neohrozíme tuto vysokou úroveň. Nesnížíme naše standardy a nepovolíme žádné výjimky z našich principů a nenahradíme žádné hygienické metody používáním kyseliny mléčné. My eh, budeme se řídit eh, legislativou. Dovolte, abych vám připomněl, že následkem Bílé knihy o bezpečnosti potravin eh, byly, bylo schváleno několik směrnic o bezpečnosti potravin v roce 2004, vstoupily v platnost roku 2006 a ty definují všechny procesy, které musí být dodrženy abychom dosáhli toho, co je známo jako přístup farm to fork od farmy k vidličce. Tedy neustálá vysoká úroveň hygieny od výroby až ke spotřebiteli. Rád bych zdůraznil několik zásad, které najdete ve všech těchto legislativních aktech schválených parlamentem a radou. Nejprve eh, prvotní odpovědnost má eh, provozovatel potravinářského průmyslu. Ten zajišťuje, aby výrobky byly bezpečné. Jak už jsem říkal, bezpečnost musí být zajištěna po celé délce potravinového řetězce od farmáře až ke spotřebiteli. Proto to máme princip HACCP, který definuje kritická místa potravinového řetězce, kterými je třeba se zabývat. V těch nařízeních z roku 2004 eh, je eh, dostatečná právní opora pro komisi k tomu, aby schválila použití další eh, čistící látky k čištění poražených kusů, kromě vody. Už to bylo několik žádostí, asi pět ale kyselina mléčná je jediná z nich, kterou se zabýváme dálo, protože ty ostatní si vysloužili jasné negativní stanovisko EFSA. To už to bylo několikrát zmíněno. Kyselina mléčná nemá žádné bezpečnostní problémy, ani žádné problémy s účinností. Účina je, to už tu několikrát v této debatě zaznělo, a EFSA uznává, že je užitečná k odstranění mikrobiologické kontaminace poraženého kusu. Nemá žádný rezistentní efekt a nemá efekt na životní prostředí. Takže všechna čtyři kritéria byla v případě eh, mléčné kyseliny splněna. A není tedy důvodu, abychom nenavrhli využívání kyseliny mléčné. Jak jsem říkal, ty ostatní látky, eh, které průmysl eh, nebo vlády požadovaly, eh, nebyly schváleny, protože tu byly problémy s bezpečností. Myslím si, že eh, v debatě bylo jasně objasněno, že kyselina mléčná je přírodní látka, která je přítomná ve svalech vás všech. Všichni v sobě máte kyselinu mléčnou a používá se taky jako aditivum do potravin a je schválena Evropskou unii v, v, v tomto pou, využití. A EFSA používá také, EFSA navrhuje používání kyseliny mléčné za určitých podmínek, koncentrace, teploty a tak dále, jak je to stanoveno v dodatku našeho návrhu. Kromě té bezpečnosti, kterou uznala EFSA, přidáváme další kritéria, jako například e, možnost použití pouze na celé e, kusy hovězího dobytka. Tedy není možné i používat kyselinu mléčnou na e, půlky nebo čtvrtky nebo menší kusy. Kdy má kyselina mléčná být použita? To tady taky bylo předmětem debaty. My jsme toho názoru, že by měla být použita tam, kde, si to, tam, kde provozovatel uzná za vhodné a to na základě toho, kde je to nejúčinnější. Každá jatka schválená v Evropské unii musí mít ten plán HACCP schválený příslušným úřadem, příslušným ke kontrole a e, společnost, potravinová společnost má nejvíce znalostí k tomu, kdy a kde je nejvýhodnější a nejúčinnější používat kyselinu mléčnou. Už jsem tu říkal, že to nenahrazuje žádné operace, které jsou nutné ke kontrole bezpečnosti masa. Nadále bude probíhat e, vzorkování e, stále to bude e, inspekce antemortem a inspekce postmortem, inspekce všech částí poraženého kusu, aby bylo zajištěno, že potravina je bezpečná. Pokud dojde k zjevné kontaminaci, jak víte, jatka nejsou sterilní prostředí, není to operační sál, takže pokud dojde k zjevné kontaminaci, tak ten kus je třeba výjmout a nemůžete použít kyselinu mléčnou v tomto případě. O čem tady vlastně mluvíme, když říkáme kontaminace? Jde o povrchovou kontaminaci. Kontaminaci bakteriemi, která není vidět na začátku procesu, dokud se nerozroste. Měl bych eh, připomenout zde přítomnému zhromáždění, že v Evropské unii máme asi 4 000. Eh, lehkých případů za rok. A víme, že to může být škodlivé a všichni si pamatujeme eh, na krizi E. coli v Německu v loňském roku. Něco takového se týkalo sice jiného typu potravin, ale stejně měli jsme tu 4, 4 tisíce lidských případů za rok podle data od ECDC. Eh, e v debatě zaznělo, že kyselina mléčná by zabila i dobré bakterie. Bakterie nejsou ve skutečnosti dobré a špatné, existují pouze bakterie, některé jsou lidem nebezpečnější než jiné, ale ta skutečnost, že použijeme kyselinu mléčnou zredukuje celkovou kontaminaci poraženého kusu dobytka, ať už je ta bakterie dobrá nebo špatná. Jak jsem už zmínil, tak my nic nenahrazujeme. My pouze přidáváme další bezpečnostní vrstvu pro spotřebitele. Je eh, volitelná, je to látka, která může být používána potravinovými společnostmi, ale není to povinnost. Jak už tady také v debatě zaznělo, tak e, značkování nebo uvádění informací e, s tím se počítá v našem návrhu. Takže si myslím, pane předsedo, že můžu ujistit vaše poslance, že náš návrh je dobře opodstatněný z hygienického hlediska. Děkuji. Děkuji. A nyní bych chtěl ještě jednou dát slovo řediteli generálního ředitelství obchod, panu De Martimu. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já jsem generálním ředitelem pro obchod a bývalý generální ředitel pro zemědělství, takže vím také něco o těchto věcech. Je jasné, že nevstoupí nehodlám vstoupit do odborných debat. Je jasné, že kyselina mléčná je důležitým doplňkem, nemůže být e, považována nebo ne, nemůžeme ji nahradit naše dobré prak, hygienické postupy, ale navzdory tomu jsme přece čas, od času obětmi salmonely nebo ekoli. A já bych rád z obchodní perspektivy zdůraznil, že nepřichází v úvahu, že bychom tady něco obchodovali za něco, nebo eh, eh, že bychom tady obětovali bezpečnost spotřebitelů a zdraví spotřebitelů za nějaké obchodní eh, výhody. A je eh, zcela vyloučené, že bychom eh, položili na stůl a obětovali naše základní pravidla v oblasti zdraví spotřebitelů a veterinářství, že bychom o tom vyjednávali a ani Spojené státy eh, nebudou vyjednávat o svých obchodních pravidlech. Ale máme eh, jednoznačné vědecké stanovisko, a s eh, jasným vědeckým stanoviskem, pokud Evropská unie není schopna přijmout nařízení podložené vědeckým stanoviskem, pak bude panovat určitě skepse na americké straně o možnosti vstoupit s námi do obchodního jednání. A když se podíváme na to, co se událo v jednotlivých výborech, 18 členských států respektive veterinární autoritu 18 členských států, to je téměř kvalifikovaná většina, 70 populace EU, 350 milionů obyvatel se vyslovila kladně. To znamená, pokud to nebude vyřešeno, co se stane? Myslím, že každé politické rozhodnutí je dobré, pokud je jasně vysvětleno. A tady opět eh, jde o tu eh, obchodní výměnu. Je jasné, že je to mm, prozatímní eh, dohoda, bude vypovězená a vrátíme se k staré situaci ze sankcemi, kauzálními sankcemi a obchodní válce s USA. Bude to téměř automatické a třetí rok této prozatímní dohody zanedlouho doběhne, totiž v červenci příštího roku. Takže to bude první důsledek. Druhá eh, konsekvence je v tom, že perspektiva otevření eh, rozsáhlých eh, obchodních jednání s USA zanikne. A určitě je to něco, co bychom měli mít eh, na paměti, když o tom budeme diskutovat. Ale opět chci zopakovat, že je vyloučené um, spochybňovat naše základní pravidla, o tom nebudeme vyjednávat. Naše nařízení GMO nebude předmětem jednání nařízení o beta-antagonistech také nebude předmětem jednání, klonování také nebude předmětem jednání. Není to vůbec o těchto věcech a vůbec to eh, nebude mít nic společného s chlorem a drůbeží. Takže upřímně řečeno, nejde o spochybňování situace našich eh, farmářů, chovatelů oh, Eh, hovězího dobytka. Já jsem eh, hovořil s jednou ministriní, která vůbec nevyjádřila své starosti pro zdraví spotřebitelů, pouze vyjádřila určité starosti ohledně protekcionismu eh, ve vztahu k chovatelům. Ale my víme, že určitě v jednání s USA vezmeme v potaz tuto choulostivost která vyplývá z eh, nebezpečí protekcionismu a že tady nebude zcela otevřený přístup pro um, hovězí eh, z USA, budou stanoveny tarifní kvóty. Eh, takže tolik z mé strany určité doplnění, které by vás mělo ujistit o tom, že tady nebude politicky rozhodnuto bez debaty a určitě nehodláme riskovat nebo ehm, dávat v sázku naše zásady zdraví spotřebitele a bezpečnosti spotřebitelů e, oplátkou za e, obchodní dohodu. Důležité je pouze Důležitá je ochrana spotřebitelů a ta tady zůstane zcela zaručena i těmi kontrolami ex, e, pardon, postmortem a antemortem. Děkuji. Děkuji vám, komise. Tím pádem jsme dospěli ke konci debaty anebo jinak. Děkuji za zodpovězení otázek. Některé otázky zůstaly nezodpovězené, zejména otázka paní Linda McEvans a pana Lízeho. Nevím, jestli bychom mohli poskytnout DG Sanku ještě pět minut a případně ještě zopakovat i ty otázky. Lindo McEvan, eh, byly to dvě otázky. Otázka pana Lízeho je, myslím, zodpovězena, totiž o tom, Eh, ve které etapě je povoleno použít kyselinu mléčnou. Eh, prosím, eh, objasněte to. Pokud jde o mě, tam byl jeden návrh, ale vy jste to pak ke konci změnili. Řekl jste, že to může proběhnout během procesu potravinového řetězce, ale ne až nakonec, poté co veterinář již prověřil jatečně upravené tělo a Druhá otázka. Zdali je to e, dobrá myšlenka to učinit povinným pro všechna jatka. Děkuji. Pan, pan Gotem, mohl byste prosím zodpovědět na tyto dvě otázky kolegu? Yes, uh, thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Jak už jsem uvedl, navrhované užití nařízení nenahrazuje nic. Je to dodatečný nástroj, Jednou z podmínek je, že kyselina mléčná a její roztok musí být využita za eh, kontroly ověřitelných podmínek, které eh, splňují eh, systémy řízení na jatkách podle všech předpisů. To znamená, že v průběhu celého toho procesu na jatkách patřičné orgány budou mít povinnost odebírat vzorky tyto vzorky Toto vzorkování se měnit nebude. Je na kompetentních orgánech, eh, jak a kdy budou využívat kyslomlečnou, kdy ji budou potřebovat. Nejlepší je využít kyselinu mléčnou tehdy, když může dojít k potenciální kontaminaci. Já teď nemluvím o viditelné kontaminaci. Viditelná kontaminace musí být eh, odstraněna na jatkách, nikoli kyselinou mléčnou. To se nemění. Nejlepší je využít kyselinu mléčnou, když není viditelná kontaminace, neboli i hned po potenciální kontaminaci. Já bitte? Ano, prosím. Vy jste hovořil o vzorcích, odebraním vzorků. Já to chápu tak, že když my splňujeme v Evropě hygienickou legislativu, musí docházet k náhodnému vzorkování na konci provozní linky. Tam má být to náhodné vzorkování. Ten návrh komise ale praví, maso zpracovávané s kyselinou mléčnou nesmí být e, odebráno na vzorky. Takže jakmile vy kyselou mléčnou něco opatříte, už to nesmíte vzorkovat. To znamená, že na začátku toho jatečního procesu musí tedy jatka stanovit, které kusy půjdou na eh, zpracování kyselou mléčnou a které nikoli jakým způsobem to bude respektovat myšlenku náhodného odebírání vzorků. To už pak nebude náhodné, když zaměstnanci jatek budou vědět, které eh, jateční kusy budou eh, na té pracovní lince mít odebrané vzorky a které nikoli. Tak to vidím já. Takže nyní budeme už muset pracovat bez tlumočníků, protože i tlumočníci mají právo na pauzu. Prosím o krátkou přes odpověď v angličtině. Very short. So, so there is an obligation. Takže je tu povinnost. 50 carcasses per week. Slaughterhouses are not obliged to use. Takto vzorkovat 50 kusů týdně. Today with lactic acid, half a day without uh, lactic acid. It's up to the business operator to decide what you do. But there is <coughs> compulsory, as I said, compulsory 50 sample per week under the code